Mes chers collègues, bonjour. Milí kolegové, Michaili, děkuji. Pustíme se do práce rozhodnutí, které, která přijali koordinátoři během schůze včera večer 21. ledna. Dostali jste materiály, pokud nikdo do 12.30 nevznese žádnou námitku, budou tato rozhodnutí považována za schválená. Dobrý den, pane Ertugu, máte slovo. Dobré dopoledne, dobré ráno. Paní předsedkyně, námitka je, to bych tady rád eh, oznámil tímto způsobem, ti koordinátoři, kteří včera byli na naší schůzi, se jistě podiví, že mezi těmi překvapeními, to je bod čtyři, balíček mobility, že je tam rozhodnutí takové lapidární, že, a totiž, že to eh, jsme odsunuli na další schůzi koordinátorů. Tak tomu ovšem nebylo. Včera jsme se nedohodli na nějakém odložení na příští schůzi koordinátorům. Diskutovali jsme o tom velice dlouho, velice komplexně různé opatření jsme probrali a nakonec jsme zjistili, že máme tři různé možnosti, o kterých bychom měli ještě hlasovat. Tam byly různé názory na to, zda ano či ne, to tedy hlasovat či ne. Probíhalo to relativně velmi chaoticky, zejména ten konec chůze byl chaotický a v podstatě nikomu nebylo jasné, na čem jsme se vlastně dohodli. A rozhodně jsme se nedohodli na tom, že to probereme na příští schůzi koordinátorů. Mimo jiné se na včerejší schůzi říkalo, že předsedkyně zašle dopis předsedovi parlamentu Tajánimu, tak, aby se to probralo i na konferenci předsedů a tam se rozhodlo. Proto bych rád eh, spochybnil tento bod na pořadu jednání a dnes prosím, abychom si to zde odhlasovali, aby si to odhlasovali členové výboru pro dopravu Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji panu Erdugovi. Má někdo nějakou další poznámku? Ne? A pan Wim van de Kamp, eh, prosím. Paní předsedkyně, já jsem byl také přítomen včera večer na schůzi koordinátorů a musím říct, že to bylo velice chaotické setkání. A nespomínám si, že bychom přijmuli takovéto rozhodnutí. Dokážu si představit, že tam uvádíte ta různá opatření, ale 20. 1. ledna, říká řečník, bychom o tom měli ještě hovořit. Respektive 29. ledna. Přeje si ještě někdo vystoupit pan Telička. I když jste řekl, že se nejste příliš ve formě před chviličkou, tak dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne. Já doufám, že se postaráme o to, aby bylo jasno z toho včerejšího jednání. Já jsem tam byl přítomen také a opravdu bylo to trochu zmatené což bylo způsobeno různými stanovisky. A já myslím, že je potřeba říci ve výboru, že vše, o čem se včera jednalo a o čem se včera hlasovalo ohledně balíčku mobilitu, tak eh, vše vyplynulo jako 50 na 50. Můžeme se vrátit eh, k formaci koordinátorů a myslím, že rozdíl v tom nebude. Nebude to jinak než 50 na 50. A tak je podle mého nejlepší to odhlasovat na výboru. To je nakonec naše povinnost, povinnost koordinátorů. Pokud nejsme schopni se dohodnout, tak bychom měli požádat o vyslovení názoru výbor a výbor se má vyjádřit k těm třem stanoviskům, která zazněla včera, jak říkal kolega před chviličkou. Nevím tady, ještě pan Liberacky, prosím, máte slovo. A pak bude mít slovo také paní Damatu. Eh, nejdříve pan Liberácký a poté paní Damatu. Dě, děkuji, paní předsedkyně. Já mám dotaz. Pokud se má něco vrátit zpátky na výbor, tak otázka zní, o čem se má hlasovat. Já v tom nemám jasno. Máme hlasovat o výsledku zasedání koordinátorů? Jestli to bylo chaotické, jestli to bylo legrační, o čem hlasujeme? Co je ta otázka? Paní Demato, máte slovo, děkuji. Děkuji mnohokrát. Zareaguji na otázky kolegů. Souhlasím s tím, že je třeba, aby hlasovali všichni tleno, členové výboru TRAN o těch třích možnostech, tedy plena, na plénum, na, zpět do výboru a třetí možnost dopis konferenci předsedů. Neboť sekretariát se rozhodl, že to propočítá podle vážené většiny, takže se podíváme, jak to dopadne, ale já si myslím, že bychom mohli hlasovat přímo na výboru by se vyslovili členové. Děkuji paní Damato. A poslední, a je to skutečně poslední možnost, kdy dávám slovo, takže pan Zlotovský má možnost, prosím. Eh, madame la présidente, já očivíště nemám nic tomu, že żebyśmy hlasovali to v komisí. To... Děkuji, já nemám nic proti o eh, hlasování na výboru TRAN, ale doufal jsem, že se budeme mít možnost připravit na hlasování. Pokud máme hlasovat v tuto chvíli, tak myslím, že to nedává moc smysl. Chápu, že máme hlasovat, ale ne dříve než 29. ledna. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Připomínám tedy, co se včera odehrálo. Včera na zkuzi koordinátorů, co se týče balíčku mobility, já jsem tedy dala na stůl tři možnosti, které nadnesli koordinátoři. Ta první možnost spočívala v tom, že se to vrátí na výbor pro dopravu. Druhá možnost, že to půjde přímo na plenární zasedání. A třetí možnost, že se to vrátí sem na plénum, abychom věděli, na čem jsme. Tedy první, první možnost 24 hlasů, druhá možnost 24 hlasů a třetí možnost, to je v mé odpovědnosti, abychom eh, tedy se obrátili na plénum s tím, že se to dá na pořad jednání a plénum potom rozhodne. Jakožto arbitr. Tedy nyní, když po mne zádáte, abychom hlasovali dnes dopoledne, tak já osobně se domnívám, že to není legitimní zejména s ohledem na rozhodnutí přijatá koordinátory. To je první věc. Druhá věc, pokud bychom měli opět hlasovat na plenáce, či eh, hlasovat o tom svět na výboru, tak to nemůžeme dělat dnes, na to je třeba se připravit. A ta třetí možnost, eh, na rozdíl od eh, pana Rike, já bych vám pouze řekla jednu věc. Balíček mobility. Každý musí převzít svou odpovědnost. Trvalo to příliš dlouho a proto ta otázka není, abychom věděli, jak na tom vypadáme s ohledem na hlasování. Ta dnešní otázka je eh, spíše o tom, abychom zaslali dopis na konferenci předsedů, která potom rozhodne. Má někdo nějakou námitku? Paní Meissner. Upřímně řečeno, musíme mít nějaké pravidlo, paní předsedkyně, na toto. Vy jste řekla, že podle vašeho názoru to není možné. Já si myslím, že pro tento případ musí, bychom měli mít jasná pravidla, co jde, co ne. Vím, že je to komplikovaný případ, ale podle mne již tak dlouho se o tom snažíme rozhodnout a také jde o to, zda tento balíček chceme ještě e, dále projednávat během tohoto mandátu či ne. A to je nyní na nás. Ráda je ochotná. Proto prosím, abychom nyní hlasovali o tom, eh, abychom věděli, jak vypadá většina na výboru. Podle mě je to zcela legitimní a podle mě je to i v souladu s pravidly, právě tak, jak to řekl Pavel Telička a Ismail Ertuk. Pokud koordinátoři nedospějí k žádnému výsledku, tak je třeba se obrátit na plénum našeho výboru, to je naprosto logické. A myslím si, že Již všichni jsme tak eh, silně ponořeni do toho tématu, i když nejsme spravodajové čistinoví spravodajové, že, si, že by mělo být možné hlasovat dnes a vytvořit si takto jasný názor na věc. Ještě další řečník vystoupí. So, uh, discussion... V průběhu včerejší diskuze vyplnulo tři varianty. Jednak se obrátit na výbor, jednak na plenární zasedání a za třetí poslat dopis na KOP, aby rozhodli oni v této věci. Pokud jde o mě a mé stanovisko, tak podle mého by bylo zvláštní se obracet znovu na výbor se stejným návrhem. Pokud bychom měli hlasovat na výboru, tak bychom nejprve měli vyhodnotit kompromisy, zamyslet se nad tím, jestli bychom mohli tyto návrhy změnit a teprve potom hlasovat o eh, nových návrzích. Abychom se obraceli na plenární zasedání, aniž bychom měli kompromis hotový, tak eh, pak by bylo předloženo spousta pozměňovacích návrhů. Hlasování by bylo komplikované, podle mého by to bylo opravdu komplikované. Podle mého bychom měli poslat dopis na kop a sdělit, že nejsme schopni se domluvit. Je donne la parole. Dávám slovo panu Korovi a panu Liberackému. Děkuji, paní předsedkyně. Podle mého chápání jsme se shodli na tom, že o tom postupu by neměla rozhodovat třetí strana, ani právní služba, ani konference předsedů a také žádný eh, mediátor. My zde, eh, členové výboru, ta báze, abych tak řekl, členové výboru TRAN, bychom měli rozhodnout o tom, zda chceme jít přímo na plénum, či zda půjdeme cestou těch eh, ostatních možností. Ještě jednou výbor, to znamená, že během tohoto mandátu to nestihneme dokončit a tak můžeme říct rovnou, že to přeložíme na další legislativní období. Takže to jsou podle mě ty varianty, které máme na stole a měli bychom o tom hlasovat. A hlasovat o tom by měli členové tohoto výboru. Děkuji. Pan Liberacky a potom uzavřu debatu. Thank you very much. I Děkuji. Já myslím, že pan Kohis má do veliké míry pravdu. Já bych jen k tomu řekl, že by mě zajímalo, co by k tomu řekla právní služba, co je podle pravidel, co je proti pravidlům, pokud jde o svobodu našeho rozhodování. Podle mého by konečné rozhodnutí mělo být v našich rukách. Hlasovali jsme v červnu, hlasovali jsme před dvěma týdny a nyní se vracíme k výsledkům z června loňského roku a já bych rád, aby se vyjádřila právní služba a konečné rozhodnutí bylo ponecháno v gestci výboru TRAN. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Tímto uzavírám tuto debatu. Během schůze koordinátorů tam byly tedy, tam byla přijata rozhodnutí, to jsou ta rozhodnutí. Respektive byly to takové jaksi linie orientační, jasné rozhodnutí tady nebylo. Tady myslím se celé jasně řeklo, že předsedkyně výboru pro dopravu zašle dopis panu Tejánemu, tak, aby o tom rozhodla konference předsedů, což konkrétně znamená, že nebude hlasování, zejména nebude hlasování zde na výboru pro dopravu. Ti, kteří chtějí jít na plénu, mohou jim na plénu aktivovat skupinu a tak dále tak aby mohli jít tímto postupem. Včera se, myslím, velmi jasně projevilo, že jsme neměli žádnou většinu ani proto, aby se to dalo na plenárku, ani aby se to dalo zpět do výboru pro dopravu. Proto tedy nyní to téma je v rukou eh, konference předsedů, která sama rozhodne o tom, zda to dá na plénum či ne. Včera jsme chtěli rozhodnout, neměli jsme většinu proti pro žádnou variantu, takže nemůžeme tady nějakým způsobem obcházet demokracii. Nevidím jinou cestu, než to dát na konferenci předsedu. Pan Ertuk, a je to poslední, že pak máme ještě hlasování. Děkuji. Každopádně, jak jste správně popsala a jak říkal správně pan kolega Delonde. Už včera se hovořilo o třech možnostech. A vy znovu před několika minutami jste zopakovala tyto varianty a tak se ptáži, proč to není zaznamenáno a podchyceno v zápisu, že jsou tři varianty. Pak by se Následně poslal dopis eh, předsedům a oni by rozhodli o tom, jak pokračovat. To přece musí být podchyceno v zápisu. A bez ohledu na to jsou na výboru TRAN vyslovena přání rozhodovat o dalším postupu. Já myslím, že není dobře říkat, že není možné hlasovat. Rozhodnutí musí učinit celý výbor TRAN a ne dva, tři kolegové z řad výboru. Pane Ertugu, zápis bude změněn. Budou tam uvedeny ty tři možnosti s tím, že se zašle dopis panu Tajánemu kde zejména zdůrazníme skutečnost, že na příště toto téma je v odpovědnosti eh, konference předsedu. Tedy změníme zápis. A nyní, když mě žádáte, abychom opět hlasovali zde o těch třech možnostech, zde na výboru TRAN, tak vám jasně sděluji, že to není možné. A nechci znovu otevírat tu debatu, nejsme tady proto, abychom debatovali, můžeme si o tom promluvit později, ale momentálně znovu opakuji, chtěli jsme přijmout rozhodnutí, většina nebyla. Pan Pavel Terička, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, já se omlouvám, ale tohle nevnímám jako závěr. Já myslím, že zde jsme se takto nedohodli. To jsou vaše závěry. Já nevím, jestli je zde dána většina nebo není. Já prostě nechápu, proč ty tři varianty nemají být odhlasovány výborem. Já souhlasím, co říkal pan Kohe, Liberacký, Ertuge, paní Damato, já s nimi souhlasím. My jako výbor TRAN chceme rozhodovat o tom, jak budeme postupovat a pokud nejsme schopni se dohodnout, dohodnou, tak teprve potom by to mělo jít na konferenci předsedů, ale nechápu, proč by mělo něco jít teď na konferenci předsedů. Já tomu nerozumím. Unikla nám jedna věc a to je, že mezi eh, zasedáním koordinátorů a konferenci předsedů je ještě výbor TRAN a já ne, nesouhlasím s tímto přístupem, jenom to dejte prosím do zápisu, že já nesouhlasím s tím, aby se z celé věci vyřadil výbor TRAN. Děkuji. Uzavírám tuto debatu a řeknu ještě jednu poslední věc. Já pana Teličku velmi dobře chápu. Chápu, že chcete jít na plenární na plenárku. Ovšem, včera jsme neměli většinu. Ani pro možnost číslo jedna, ani pro další. A sekretariát to velice dobře spočítal. Děkuji panu Radekovi, bylo to 24 jít na plénum, 24 zpět do výboru, tedy nebyla většina. Proto tedy tímto končím tuto rozpravu. Tady byla otázka na pravidla pro takovýto postup. Musí být nějaké pravidla v případě, že se koordinátoři nedohodnou. Jaké je to pravidlo? Sekretariat by to měl vědět, výbor majstá práva. My chceme vědět, jaké jsou ta práva. Předsedkyně Pravidla jsou tato. Pokud na schůzi koordinátoru není většina, tam jsme mohli mít 25, 24 a pak už by to bylo jen jasné a přijato nějaké řešení, ovšem většina nebyla. Tedy pravidlo v tomto případě je toto, že v takovémto případě se vrátí to téma na COP, tedy na konferenci předsedů. A oni rozhodnou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 Vydejme dál a máme zde výměnu názorů, zejména společná pravidla, která zajistí základní eh, propojení, eh, spojení ledecké dopravy pro případ, že Spojené království a Severní Irsko vystoupí z Evropské unie a naším zpravodajem je pan Pavel Telička. Pak zde máme pana zpravodaje Zlotovského a rovněž paní Isabela de Monte je zpravodajkou. Tyto tři záležitosti, které se týkají Brexitu, Brexitu, pokud dojde k tvrdému Brexitu bez dohody. Koordinátoři se rozhodli, že zvolí zjednodušení postup podle článku 50 jednacího řádu. Postup bude následující. Buď eh, budeme postupovat bez pozměňovacích návrhů, po debatě dnes dopoledne a v tomto případě návrh komise půjde beze změny přímo na plenární zasedání, leda, že by určitý počet poslanců či politických skupin byli proti, v tom případě by tam muselo být nejméně pět poslanců proti. Další možnost je eh, přijmout pozměňovací návrhy. V tomto případě pouze Spravodajové mohou pozměňovací návrhy předkládat. Oni tedy mohou předložit řadu pozměňovací návrhů všem členům našeho výboru a pokud se určitý počet eh, poslanců či několik politických skupin minimálně, které budou představovat minimálně pět poslanců, postaví proti, v takovémto případě Eh, pro, návrhy neprojdou. Pokud se nikdo nepostaví proti v této formaci, tak budou pozměňovací návrhy při, pokládány za přijaté. A pokud tedy eh, nebude žádný návrh proti pozměňovacím návrhům, budeme potom o nich hlasovat eh, na některé z příštích schůzí. A nyní má slovo pan Telička, náš zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, že jste uvedla postup a chápeme, že máme nabitý program, kde se snažíme dopracovat k výsledku, který požadujeme získat většinu, proto musíme postupovat rychle. A dovolte mi toto říci. Já bych rád, abychom se dopracovali k tomu, že v rámci komunikace s stínovými zpravodaji by mělo dojít k dohodě mezi spravodajem a stínovými zpravodaji do dnešního večera. My jsme se již naplánovali jednání se stínovými spravodaji, protože je naprosto zásadní, abychom tak dojednali. Má to své zásadní dopady. A je zde ještě jedna věc, kterou uvádím v závorkách. Dovolte mi říci, že to není kvůli tomu, že by zde nebyla dána iniciativa DG Move. Ale byl jednotný pocit v komisi, že ten návrh přichází opravdu pozdě. Nepochybně v komisi šlo předvídat, že nastane tvrdý Brexit a šlo tedy předvídat i v komisi, ab, že může být tato situace takto komplikovaná. Jak, jak říkám, je to otázka centrální v komisi jako takové, nikoli v DG Move. A ještě bych eh, za druhé chtěl říct, že zde nemá, nemáme dopadovou studii. Možná řešíme lepší právní úpravu bez ohledu na tvrdý Brexit však. V tuto chvíli zaznamenáváme u řady kolegů to, že oni vnímají společný jmenovatel a to jsou dopady. A když se toto řeší na našich zasedáních, tak eh, pan Zelmajer často říká, že měla být vypracována dopadová studie. Kdyby byla dopadová studie, tak by nakonec nebyl Brexit. Já myslím, že tohle ale není odpověď, protože ty dopady jsou jasné, ty jsou dány. A krom toho, a to o, rovněž nespadá do gest DG Move, dovolte mi uvést několik bodů. A se vší úctou vůči britským kolegům, dovolte mi říci, že všichni víme, že cokoliv se odehraje v tom, od tohoto okamžiku do Brexitu, tak pokud nebude dohoda sjednána do samotného odchodu, tak může ještě nastat situace, že budou naplánovány nějaké další dohody. To znamená, že budeme schopni případně vyjednat nějaký základ, podklad pro další jednání. A já bych to chápal. A v takovém případě bych neměl ambici překročit svobody, které daná oblast působnosti pokrývá. Takovéto úmysly bych neměl určitě. Chtěl bych se totiž vyhnout jakémukoliv negativnímu dopadu na vyjednávací pozice do budoucna. Ovšem, jsou zde otázky, které, myslím, jsme schopni podchytit, a to takovým způsobem, aby z toho těžili spotřebitelé. A to je otázka propojenosti, konektivity a postavení podnikatelských subjektů. Dovolte mi upozornit na následující otázky. To je totiž jediná příležitost, kterou máme. Ještě než se zpracuje zpráva komise proto mi dovolte eh, hovořit eh, stručně. Všichni se to nepochybně četli. Jednak je zde otázka takzvaného zastropování. Já bych chápal, kdyby toto ustanovení bylo přímo navázáno na to, co jsem říkal předtím. V případě, že by zastropování nebylo, tak bychom eh, ovlivnili vyjednávací pozici do budoucna ohledně letecké přepravy a tak dále. Ale to není ten případ. Ať už to uděláme jakkoliv, ať už se eh, rozhodneme pro jakékoliv zastropování, tak v realitě efekt bude neutrální. To znamená, že výsledek by měl umožnit určitou četnost letů, určité lety, bez ohledu na to, co se děje na trhu. Eh, také s ohledem na to, že nejs, nebudou dotčeny jenom podnikatelské subjekty, ale i spotřebitelé. Lidé si naplánovali cesty do zahraničí, pracovního typu, soukromého typu, koupili se letenky a to má své druhotné dopady na spotřebitele v letecké dopravě, má to své dopady na cestovní ruch. Takže to je něco, co mě značně tíží a musíme najít cestu ven, abychom nikoho z těchto eh, zmíněných negativně neovlivnili. A pak bych poprosil o vysvětlení ze strany komise. Co se týče vlastnické struktury, to je klíčová otázka, ale velice složitá otázka. Já jsem již zaznamenal z řady podkladů, které jsem obdržel od kolegů a děkuji za to, že zde jsou různé názory ohledně toho, Vždycky záleží, v jaké jste zemi, jaké aerolinie tam působí, jaký podnikatelský model prosazujete. To je opravdu složitá otázka. Tak bych rád, abychom si ujasnili, co navrhuje komise. Já bych rád, aby se, to, aby se ten návrh pohyboval někde uprostřed. Pro mě by bylo opravdu tíživé přistoupit na to, že jsme pod velikým časovým tlakem a budeme provádět restrukturalizace v tak krátkém časovém období. Záleží vždy na podnikatelském modelu, záleží i na vlastnické struktuře a všichni víme, že jsou zde různé modely na evropském trhu a já bych poprosil komisi o vysvětlení abychom měli od nich určité informace, které budeme moci zvážet dnes odpoledne se stínovými zpravodaji. Pak takzvaný cold sharing. To je další otázka, kterou musíme řešit. Musíme se zamyslet nad tím, jaké povinnosti v, v rámci dohod s třetími stranami uh, převezmeme. Není to jenom záležitost vnitrounijní, primárně ano, ale ne zcela. A pak bych poprosil komisi ještě se vyjádřit k jedné věci. Jak víte, tak zde je dáno fixní datum. A pokud bychom měli řešit další e, návrhy, jako je bezpečnost letecké, letecké dopravy, což budeme řešit za několik minut, tak zde fixní datum není. A tak bych se chtěla zeptat na povahu tohoto návrhu. Máme zde hned několik rozměrů a jeden z těch rozměrů je náš vztah vůči radě, protože zde bude otázka pravomocí nepochybně. Budeme muset nakonec, asi zřejmě brzy, vstoupit v jednání s institucemi ohledně pravomocí, ohledně kompetencí. A já si nejsem zcela jist, že bychom to měli skutečně takto uchopit. A já vím, že je zde ještě jedna věc, která je pro přístup komise a se vší úctou. Já vím, jaké jsou zde kompetence. Já si stejně myslím, že bychom měli mít co nejbližší vztah se Spojeným královstvím a to i v oblasti letecké dopravy. Měli bychom mít řešení, které je pro obě strany přijatelné a přívětivé. Já to dávám do závorek nebo do uvozovek, protože nevíme, jestli to bude dohoda o letecké dopravě nebo to bude nějaká jiná struktura, uvidíme, ale v nějaké době záleží, kdy doufám, že co nejdříve bychom měli mít nějaké takové ujednání. To jsou, paní předsedkyně, základní body, které jsem chtěl uvést. Chtěl jsem také upozornit kolegy na tento bod. Zvláště jsem na to chtěl upozornit stínové zpravodaj, kteří jsou se toho nepochybně již v tuto chvíli vědomi, ale poprosil bych o zamyšlení komisy. Sledujeme dění i na radě a myslím, že bude potřeba vymyslet řešení, které je nejen pro všechny výhodné, ale které je i prosaditelné na radě. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Teličkovi a nyní máte slovo vy, pane Zlotovský. Monsieur Zotowski, vous êtes rapporteur, la parole est à vous. Pane Zlotowski, jste zpravodaj, máte slovo. Dobra. Okej, okay. okej. Okay. E, dziękuję bardzo, to już teraz wiem. Děkuji vám. Za prvé, je třeba říci, že Brexit je zásadní výzva jak pro Spojené království, tak pro Evropskou unii. A bez ohledu na konečné výsledky jednání musíme být prostě připraveni na to, že dohoda nebude. A cílem tohoto návrhu je připravit členské státy na tvrdý Brexit. V kontextu toho, že se snažíme zajistit kontinuitu letecké přepravy. Vzhledem k tomu, že Evropská unie trvá na certifikaci IASA, tak e, bude třeba v následujícím období po Brexitu nadále trvat na e, certifikaci letounů IASA. Dáme-li přechodné období eh, provozovatelům, tak si provozovatelé budou moci pořídit i certifikace podle eh, předpisu 20.10.39 a podle článku 63. Myslím, že není potřeba provádět nějakou zásadní novelizaci, ale mm, Musím říci, že v našem vyhodnocení je dáno minimum 9 měsíců. To je 9 měsíců, o těch by mělo být prodloužena platnost certifikace. Následně jsou zde návrhy prodloužit toto přechodné období, což můžeme samozřejmě probrat na zasedání stínových zpravodajů. Pochopitelně zde je problém v tom, že není dopadová studie, ale vzhledem k časovému tlaku, tlaku bych si dovolil souhlasit s tím, co říká komise, že vypracování dopadové studie by bylo velice komplikované v dané chvíli. A já doufám, že se mohu spolehnout na vaše spolupráci, zvláště ze strany stínových zpravodajů. Těším se na vaše dotazy. Díky mnohokrát panu Zlatovskému a nyní má slovo paní de Monte. Děkuji, paní předsedkyně. Obdobné platí i pro eh, přepravu zboží. I zde eh, pracujeme ve zjednodušeném postupu, protože eh, potřebujeme co možná nejrychleji mm, dosáhnout tohoto dovolení. Jistě. Přáli bychom si všichni studii hodnocení dopadu, ale bohužel na to není čas. Já eh, eh, bych jen ráda podotkla, že tento návrh má zajistit základní spojení pro přepravu zboží s ohledem na možný výstup Spojeného království bez dohody. Eh, komise a parlament nyní pod jistým tlakem časovým. Problém je ovšem tento. Pokud nebude existovat dohoda o výstupu, tak silniční doprava mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii již nebude spadat pod evropské právo, pod evropskou regulaci, což znamená, že společné licence pozbydou platnosti licence vystavované Spojeným královstvím a jejich eh, vozidla pak již nebudou mít přístup na vnitřní trh Evropské unie a obdobná situace postihne i evropské přepravce, který, kteří vyváží své zboží do Spojeného království. Proto je vhodné a nutné přijmout odpovídající opatření, tak abychom i v případě tvrdého Brexitu mohli upravit přepravu zboží mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. V zásadě jde o to, aby práva, která mají, dostávají přepravci ve Spojeném království, byla v souladu s právní situací, která panuje v Evropské unii. Bude tedy nutné poskytnout stejná práva tedy i přepravcům zboží ze Spojeného království. Článek 5, ten uvádí zásadu ekvivalence rovnoprávnosti. Můžeme také se podívat na článek 4, tam jsou eh, jmenovány současné jmenována současná pravidla, která platí. Další článek uvádí ekvivalenci práv, s možností pro komisi přijímat odpovědící právní předpisy. Další článek konkurence, tady má komise dohled nad tím, aby byla konkurence hospodářská soutěž v pořádku, aby nedocházelo k nekalé konkurenci, je zajištěno, že se bude dít nad dodržováním práv, které se pojí s právem hospodářské soutěže. Pak je tam uveden možnost kooperace mezi Evropským úřadem a úřady Spojeného království a zejména kontrola je zde důležitá i umožnění. Já jsem chtěla, aby komise nám vysvětla, co znamená formulace přijmeme, přijmou se patřičná opatření. Připadá mi to poněkud vágní a tuto formulaci nalézáme právě v článku 6 odstavec 2 bod 10. Tam se hovoří o vhodných opatřeních, o přiměřených opatřeních a obdobné opatření je také, či formulace je i v článku 5. Připadá mi to ovšem poněkud vágní a zde by bylo třeba to ještě vyjasnit. Pak eh, je ještě třeba připomenout, že dnes odpoledne se koná schůzka stínových zpravodajů a já jsem ochotná zapracovat i návrhy ze strany kolegů. Předsedkyně, děkuji mnohokrát našim třem zpravodajům za představení svých zpráv. A nyní velmi stru- rychle na minutu, protože máme poněkud spoždění. Dám opět slovo stínovým zpravodajům. Než by pan Trčka na minutu. Respektive pan de Grande. Děkuji, děkuji mnohokrát. Postupujeme tedy jednodušeným postupem. Budeme muset tvrdě pracovat, ale třeba si dát pozor na to, aby ta, nám ta debata, tak říkajíc, nespadla pod stůl. Já budu velice stručný, omezím se pouze na pět poznámek pět témat. Za prvé referenční časový rámek, jak cestovní ruch, tak doprava se shodnou na tom, že datum, které bylo stavano, je více než pochybné. Další poznámka. Nařízení dovoluje britským leteckým, respektive nedovoluje britským společnostem žádné lety se společným kódem. Je třeba informovat tisíce pasažérů. Je to vel, velice no, nepříjemné pro letecké společnosti. Já si myslím, že toto by mělo mít nějak jinak upraveno přímo v nařízení. Dále bilaterální smlouvy které, a tady se jedná o dopravní práva, které zakazují Evropské unii určité vyjednávání s Spojeným královstvím, protože to spadá pod národní pravomoc. A dále ještě ke směrnici. Rád bych poprosil zpravodaje, stínové zpravodaje, aby tam zahrnul ještě jeden bod, a to je validita dopravních podnikových licencí. To je, myslím, hlavní problém pro evropské letecké společnosti. Není smysluplné, abychom Eh, uplatňovali zákon tak neflexibilně, že to bude mít negativní dopad na práva cestujících a na celou leteckou dopravu. Přejeme si otevřenou konzultaci, tak abychom mohli pozměnit nařízení. Jaký smysl má vytvořit kritérium, které potom zase bude nějakým způsobem pozměněno? Podle mě je důležité, abychom prodloužili momentálně platnost stávajících licencí možná o rok nebo možná až do doby vypršení platnosti starého nařízení. A doufám, že společně se zpravodaji, stínovým zpravodaji se nám podaří tu věc dobře dokončit. Děkuji předsedkyně panu Paskalovi de Grandemo a dávám slovo paní Foster a opět má pouze jednu minutu. Já to zvládnu, děkuji paní předsedkyně. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal zpravodaj a předchozí řečník, ale myslím, že co zde nebylo zohledněno, je 6% nárůst dopravy v roce 2019. To bylo plánováno předem. To plánuje Eurocontrol, letiště, státy, aerolinky, celá řada sedadel už je vyprodaná, prázdniny jsou vyprodané, takže v tuto chvíli říci spotřebitele, že se mu zruší dovolená, to si nedovodu představit. A myslím, že je to vynikající informace, která se dostala komisi i nám od IT a TUI. TUI to je uh, renomovaná společnost, která má veliké obavy. A nejen proto, že je to Belgie, Německo, Holandsko a Švédsko a další, tak část jejich aerolinek nebude moci už eh, provozovat svoji činnost. Já stále ještě doufám, že se nedostaneme do této situace, ať už dočasně nebo dlouhodobě. Realita je taková, že je zde 5 milionů sedadel navíc v systému na léto.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 jeden a čtvrt milionu se dadal jede do Španělska. Pokud chce někdo z komise říci cestovnímu ruchu ve Španělsku, že tato sedadla budou zrušena, to jsou dovolené, které již byly zarezervované, tak to si myslím, že není v pořádku a myslím, že je to veliké zklamání. A pak se chci vyjádřit ještě k Američanům. Ehm, máme zde mm, dohodu jednotného nebe a v podstatě se nikdy nevyjednalo, kdo má jakou zodpovědnost. Američané jsou velice velice nespokojeni s tím, co se děje, protože vy zde navrhujete něco, co vlastně systém otevřeného nebe mezi EU a Spojenými státy porušuje. Takže já bych navrhovala, pokud mohu, aby se komise znovu zamyslela. My se nepochybně budeme snažit eh, tyto záležitosti vyřešit. Nakonec nám jde o společnou věc. Nechceme, aby to bylo vše zrušeno, ale zároveň je třeba eh, řešit věc prakticky. Předložme praktické návrhy. Prosím. Je to veliké zklamání. Je to jedno z největších zklamání, které jsem zaznamenala od komise za poslední roky. Děkuji. Eh, dvě minuty. Pokud budou všichni hovořit dvě minuty, tak vám můžu ujistit, že tady budeme do tří hodin odpoledne. To není možné. Musíte i hned říct si to, o co vám jde. I hned musíte jít k meritu větu. Já vás tady nemůžu kontrolovat, ale musíte respektovat svou řečnickou dobu. Takže další kolega na jednu minutu. Děkuji, já vám to vynahradím, takže budu hovořit ještě stručně. Já jsem sledoval návrhy a obecně řečeno souhlasíme s obecným stanoviskem komise, ačkoliv by šlo říci, že nám mohli dát možnost si vše prostudovat dříve. Mohli nám dát více času. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. A nyní přecházíme ke zprávě pana Zlotovského a dávám slovo panu Geroldovi. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vítám okolnost, že komise po této bohužel dohoda byla odmítnuta. V britské dolní směrovně se tedy zabývá přípravami na tvrdý Brexit. Tento návrh, ke kterým mám hovořit, eh, letecká bezpečnost, podle mě není příliš kontroverzní, ovšem dosud jsem ještě nemohl hovořit se všemi zúčastněnými stranami k tomuto tématu. Eh, proto tedy budu opatrný ve svém hodnocení. A zcela stručně, zachování bezpečnostním standardům i po neuspořádaném odchodu Velké Británie z Evropské unie je podle mě zcela zásadní. A jedna věc, to bych rád řekla, příliš velké změny či disharmonie mezi těmi bezpečnostními standardy, které se mají dodržovat, toto by vedlo k odpovídajícím problémům pro evropské firmy, které vyrábí letadla. Samozřejmě, bezpečnost to je základní požadavek, ale pozor na to, mohlo by to mít dopad i na pracovní místa a ekonomický růst a proto vídám, že návrh komise se drží stávající legislativy. Je nutné, aby Velká Británie si možná zachovat i po Brexitu platné licence a bezpečnostní standardy, aby byly po Brexitu i po tvrdém Brexitu uznány. To je důležité pro budoucí kompatibilitu a proto podporuji návrh komise, abychom tedy rozšířili tu regulaci i na třetí zemi, Velkou Británii a aby byla i nadále pod krole asi. Děkuji. Pan Zemke zde není, takže pan Van Miltenburg, ten zde také není, ale pan Telička ho nahradí, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Kolega nemohl ke své lítosti dorazit, ale já ho rád zastoupím a zvládnu to za minutu. Ať už je dohoda nebo není dohoda, tak je potřeba, aby Evropská unie byla připravena na všechny scénáře a proto vítá návrh tohoto typu je důležité pamatovat na negativní dopady v výstupu eh, Spojeného království na společnosti, které vybudovaly svoji flotu. Je potřeba, aby nadále provozovaly svoji podnikatelskou činnost. Je to v zájmu Evropské unie i v zájmu Spojeného království. Je zde omezený počet výrobců a Evropská unie a Spojené království na, na sobě závisí. Musíme zajistit a udržet vysokou úroveň bezpečnosti i v situaci, kdy Spojené království bude třetím státem. Proto bychom neměli, eh, pokud jde o leteckou dopravu, dopustit, aby předpisy byly méně přísné. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Teličko, a nyní má slovo pan Taylor. A, ah, i pour la GUI, Není zde Zagoje, zde také nikdo není a proto jsme přímo u zprávy paní De Monte a slovo má paní Klun. Děkuji vám. Já myslím, že nikdo nechce řešit takovéto otázky a myslím, že to snad nebude nutné, ale musíme mít připravený nějaký záložný plán, musíme být připraveni na vše. A myslím, že je třeba se nadefinovat eh, letouny mezi těmito, mezi vnitrozemím Evropské unie a Spojeným království. Musíme tu definici trochu, trochu vylepšit, protože zde není stále ještě postihnuto uh, Dover a Calais a přepravci, kteří působí zde u kanálu. Uh, a plus zde nemáme postihnutou otázku dopravy do Irska. Takže to bychom měli dořešit dnes odpoledne. Pak bychom měli dořešit ještě kabotáž a vše ostatní. Musíme tam zapracovat odpovídající pojistky, aby vše odpovídalo předpisům Evropské unie. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Klun. Nyní má slovo pan Zlotovský. Týká se to stále zprávy paní De Monte. V naší oceně, v oceně grupy EKR, nejvážnější je... Děkuji. Za EKR mohu říci, že nejdůležitější je možnost nabízet všechny služby v oblasti dopravy i po Brexitu. To znamená tranzit, kabotáž, vše ostatní, aniž by na trhu působily jakékoliv překážky. Jsou zde společnosti, které by jinak utrpěly, zvláště pokud jsou to společnosti, které zároveň poskytují své služby ve Spojeném království. A druhá nejdůležitější věc je autobusová doprava. Máme zde dohodu, že v případě Brexitu přestane být Spojené království součástí této dohody, což by znamenalo, že doprava cestujících už nebude možná. V tu chvíli totiž nebude dán právní základ autobusové dopravy a to bude pochopitelně pro společnosti, které poskytují této služby, eh, velice nepříznivá zpráva. Já doufám, že dnes odpoledne se nám podaří na našem zasedání celou záležitost vyřešit. Děkuji. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych eh, chtěla poděkovat komisi za tento velice komplexní dokument. Je pravda, že nikdo mezi ná, zde mezi námi neví, k čemu nakonec dojde. Musíme tedy mít připravené možnosti pro budoucnost, která je stále ještě velice nejistá pro všechny, kteří rozhodují, jak to sledujeme již mno, po mnoho měsíců. Eh, podle mě je třeba, abychom pokročili vstřed eh, a zajistili bezpečnost a právní jistotu celému sektoru. Musíme být schopni se vyhnout překážkám a tomu, aby ty překážky škodily ekonomické aktivitě, což by mělo i sociální dopad na pracovníky v tomto sektoru. Mm, přepravní podniky když budou dostatečně dopředu znát ta preventivní opatření, budou vše vědět pře, tak eh, pokud to nebude tak dobře vyřešeno, tak budou potom nakonec pokrytí multilaterálními dohodami, které eh, se jinak by na ně nevztahovaly. Takže já doufám, že to dobře řešíme a vyhneme se veškerým možným problémům. Děkuji. Pan Taylor. Děkuji. Paní předsedkyně, budu velice vyjadřovat stručně. Ať eh, budou jakákoliv rozhodnutí eh, o vystoupení z Evropské unie. Proto my myslím si, že eh, by to bylo neuvěřitelně hloupé a destruktivní, ale přesto se musíme postarat o rovné manevrovací pole pro jak Evropskou unii, tak britské provozovatele. Já vím, že tady jsou dopady na náklad, na silniční dopravu, zvláště eh, co se týče inspekcí potravin eh, v této dopravě a také transportu zvířat. A rád bych mm, využil příležitosti a eh, prostudoval dále tento návrh mm, a zvážil mm, předložení možných pozměňovacích návrhů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Taylorovi. Měli jsme tedy klíčové stínové zpravodaj ke všem třem zprávám a nyní se obracím na komisi a dávám slovo panu Kornelisovi a paní Gerner aby se vyjádřili k všema třem zprávám. Prosím, máte slovo, ale prosím vás o stručnost, neboť již teď máme spoždění. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, budu eh, hovořit za oblast letectví a kolegyně Elizabeth eh, Werner bude mluvit o ehm, silnicích. Dovolte mi připomenout, ehm, že jedinou námitkou, která byla předložena, je zmírnit nejhorší eh, narušení, které by mohlo být zapříčiněno v Evropské unii 27 států ve výsledku vystoupení Velké Británie bez dílu, bez dohody. To není scénář, který si přejeme, pokud to nastane, tak to bude eh, dopadem eh, rozhodnutí, která byla učiněna jinde. A naší jedinou možností je snažit se zmírnit eh, co nejvíce ty nejnáročnější, nejvážnější narušení v evropských, Evropské unii 27 států. Je jasné, že opatření a režim, který tady vznikne jako důsledek těchto opatření kontinentu, nemůže pokračovat, tady nemůže pokračovat situace, jak ji máme dnes v rámci na našem vnitřním trhu. A je jasné, že nemůžeme eh, eh, tady mít nějaké eh, aranžma, například práva přístupu k trhu, která by mm, byla součástí nějaké budoucí dohody bez Velké Británie jako třetí země. To by se muselo vyjednat do budoucna. A přizpůsobit se Brexitu bez dohody. To je za prvé eh, eh, otázka každého podniku eh, a občanů ve Velké Británii. Měli jsme hodně příležitostí informovat podniky a občany o tom, co by nastalo v případě takovéhoto mm, Brexitu a e, jaké uspůsobení bude zapotřebí. Zveřejnili jsme celou řadu informací, e, také jsme vedli informační kampaň v leteckém e, sektoru, také s pomocí agentury EASA a nikdo nemůže tvrdit, že neví, na co se má připravit. Takže to je první úkol, který všichni má, tedy připravit se na to opatření kontingentu. Ta se mají pouze pokryt ty otázky a případy, kde soukromé strany se nemohou připravit, ať už jakéhokoliv důvodu.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 Možná eh, nejprve eh, eh, otázka text o bezpečnosti, například takový příklad toho, jak jsme připraveni. My jsme sdělili pilotům v Evropě, těm pilotům, kteří mají britské licence, že by měli přesunout své licence do členských států 27 a mohu vám říci, že tisíce pilotů a posádky a mechaniků už se tak chystají učinit. Takže tato opatření kontingentu tam se týkají velice konkrétně konkrétních ehm, otázek, které nemohou být ehm, ehm, připraveny, jako například existence určitých součástek eh, letadel. Toto už nemůže být, tyto věci nemohou být instalovány, pokud se neučiní příslušná opatření. Tak to byl jenom jeden příklad. A myslím si, že jsme dokázali pokrýt všechny možné případy, ať už jsme byli připraveni nebo jinak, protože jsme neměli žádné další poznámky nebo nebo komentáře v diskusích s radou, mm, že bychom dodávali další body. Mohu vás informovat o tom, že v diskuzích mm, na radě byly provedeny menší opravy a vyjasnění. Ta byla předložena, eh, která v podstatě nemění eh, celkový přístup mm, a další diskuze se bude dnes konat v radě. Náš návrh ehm, byl takový, ehm, protože jsou to jenom takové drobné opravy a vyjasnění, ehm, která byste možná chtěli ještě probrat v parlamentu. Mm, eh, myslím si, že by to celý postup schvalování usnadnilo. A teď eh, k, k návrh o přístupu eh, k trhu. Já jsem si tady poznamenal to, co říkal pan Telička. A rovněž si myslím, že by tady neměly být eh, umožněny další eh, svobody, kromě toho, které tady máme. Eh, to je takzvaná třetí a čtvrtá svoboda, například lety do a z EU. Další ehm, svobody by měly být ehm, předmětem dalšího jednání do budoucna v takzvané letecké dohodě, to je dohodě o letectví. A k otázce vlastnictví, eh, tak tady toto nadnesl také pan eh, Trička. Eh, my si myslíme, že je to otázka, kde letecké společnosti by měly mít možnost se připravit v létě roku 2017. Už jsme nadnesli tuto otázku, a to veřejně, a mohu vás informovat o tom, že celá řada větších leteckých společností se ujala příprav a už jsou schopny se do toho pustit. Proto si myslíme, že žádné zvláštní úpravy nebudou zapotřebí. K otázce objemu objemu eh, dopravy Eh, já jsem si poznamenal také to, co říkal pan Telička. Eh, ta argumentace eh, byla taková, protože tady máme takováto opatření, mimořádná opatření, tak chceme zajistit základní propojení pro podniky a občany, tak aby měli možnost cestovat mezi jednotlivými body a myslíme si dokonce, že i tento dopravní objem z roku 2018 pro ty, kteří tedy budou chtít cestovat v tomto roce, tak budou schopni cestovat stejně bez dalších větších scén scénářů, tak to je naše výchozí situace. Pane Pantelička zmiňoval otázku data. Ano, mm, je to konečné datum pro eh, opatření eh, v návrhu přístupu k trhu. Eh, je to propojeno s takzvanou IAT Seasons, to mm, bude za 12 měsíců od teďka, je to také bezpečnostní eh, datum bezpečnostního opatření, je to 9 měsíců, kdy bude dána možnost těm, kdo drží certifikát, aby měli britské certifikáty, aby jim se obrátili na EASA a aby ehm, v, dostali certifikát třetí země v EASA. Možná ještě poslední eh, bod, ehm, ehm, byl tady, bylo tady řečeno něco o evropsko-americké dohodě. Mohu vás ujistit, že Úmyslem je plně eh, zohlednit naše, eh, dodržet naše závazky eh, v této dohodě, stejně tak jako v ostatních mm, externích dohodách v této záležitosti. A nejsou tu žádné náznaky, že by američtí kolegové mm, na to měli nějaký jiný názor, takže si nemyslím, že to bude velké téma. Paní předsedkyně tady končí a budu rád odpovídat na další otázky. Jen Možná bych chtěl říci, že eh, musíme jednat rychle a chceme se omluvit za to, že jsme přišli s tímto návrhem dosti pozdě. Čím, le, čím dříve toto budeme moci schválit, tím eh, dříve naše členské státy eh, budou moci, ty administrativy budou schopny vydat pověření, no, autorizaci těmto společnostem. Toto je zapotřebí a počítáme s vaší aktivní konstruktivní spoluprací. Děkuji vám za to, že umožňujete tento postup, tak můžeme takto rychle vyřešit a eh, jsme ochotní poskytnout podporu ehm, zpravodajům, tak jak bude zapotřebí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má se paní Werner. Velice stručně, prosím. Eh, Děkuji, já nebudu opakovat, co už řekl Filip k těm obecným úvahám ohledně záložních opatření, přípravných opatření. Co se týče silniční dopravy, nákladní dopravy, tak musíme řešit, jaké je to záložní řešení. To jsou mezinárodní kvóta ECME e, dopravního fóra. A čísla na rok, rok 2019 jsou zcela zjevně nedostačující a proto jsme předložili návrh pro případ, že by dohoda nebyla. Mohli bychom dočasně dát Spojenému království právo, které by mu dávalo možnost pokračovat a zajistit základní konektivitu. To jsou ovšem práva, která by byla, co se týče délky trvání, co se týče rozsahu působnosti, omezená. Konkrétně by to tedy znamenalo, že jednostranně by Spojené, Spojené, eh, Evropská unie mohla dát nákladním eh, přepravcům Spojeného království toto právo. Ale to by bylo podmíněno tím, že by Spojené království udělilo takové právo provozovatelům z Evropské unie. To znamená, že by se dodržovala pravidla týkající se eh, technických pravidel, pracovních podmínek a muselo by být zaručeno, že nebude některak narušena hospodářská soutěž. Dovolte mi to vysvětlit. Máme za to, že Evropská unie je jedním územím. To je opatření, které by samozřejmě umožnilo vstup přepravcům v oblasti nákladní dopravy překročili by hranice do Spojeného království a ze Spojeného království kamkoliv do Evropské unie. To znamená, že fungování Evropské unie uvnitř Evropské unie by nějak dotčeno nebylo. A nyní se vracím přímo k té otázce, kterou položila paní Demonte. Spravodaj je zde ustanovení, které umožňuje komisi sledovat realizaci takových práv. To znamená, že my v komisi jsme schopni sledovat hospodářskou soutěž a rovné podmínky a jejich dodržování. Komise může v takové situaci podniknout odpovídající kroky, pokud dojde k porušení takových pravidel. A my nepochybně vám můžeme eh, názorněji vysvětlit, co jsme měli na mysli, pokud nebudou odpovídající práva poskytnuta recipročně, tak potom jsme schopni je odejmout. Mohou být rovněž také stanoveny limity, co se týče kapacity, co se týče počtu cest, nebo mohou být stanoveny limity týkající se samotného provozu. Dovolte mi ještě zareagovat na to, co říkala paní Klun, která se ptala na tranzit na území Evropské unie. A ano, pro nás je zřejmé, že eh, pozemní most eh, z Irska by mohl být v tuto chvíli komplikovaný, kdy Spojené království by eh, nemuselo být napojeno. Kabotáž není dotčena tímto návrhem. Je zcela zřejmé, že to není ekvivalentní vůči vnitřnímu trhu a nezaručilo by to kontinuitu a rovněž také eh, by to znamenalo novou vazbu na Spojené království. Co se týče autobusové dopravy, tak zde by mohla být eh, dohoda o autobusové dopravě a ta se jmenuje Interbus s tím, že pana království by se jako třetí stát stalo součástí takové dohody. Děkuji mnohokrát. Pouze připomínám, že jsme v urychleném postupu, tedy pokud Někdo, eh, pokud se budou překládat pozměňovací návrhy, tak se musíte obrátit na zpravodaje a předložit je před 24. únorem. Eh, ne, lednem opravuje se paní předsedkyně, jde tedy o 24. leden, to je lhůta pro pozměňovací návrhy. Máme velice málo času. Pak 24 ledna se otevře období deseti dnů, kdy je možné přijít s námitkou proti návrhu. Pokud ne, tak se o tom bude přímo hlasovat o pozměňovacích návrzích. Takže pouze, kdyby byla nějaká nabídka proti návrhu. Pokud ne, tak se bude 4. února hlasovat o všech těchto třech zprávách dobře víme, že běžně by to, by to mělo být 29. Takže 29. března 2019 by nás bohužel angličané opustí, ale předtím potřebujeme mít již tu dohodu o publikovanou v úředním věstníku. Proto je tolik na spěch. Takže to je k záležitosti Brex, možného Brexitu bez dohody. A nyní začneme hlasovat. podívám se, zda máme kvórum. Allez, on ouvre le vote pour... Euh, Zahajíme hlasování. Zdá se tedy, že jsme dosáhli kvóra, že je tady dostatečný počet členů a i hned začínáme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 proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. SAD má o jednoho člena navíc při hlasování. Tímto končím hlasování. 35 pro, 6 proti Eh, já blahopřeji panu Faránkovi Plustovi. Eh, zpráva byla přijata a pokračujeme s právou pana Leontýnyho, která se týká Shift to Rail. Jednička, kdo je pro, proti, je to Shift to Rail. Přejete si začít MSou?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 Socialisté mají opět o jednoho navíc. Kdo to byl? Nyní je to v pořádku. Šestka. Končím hlasování. A bylo to přijato. Sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování o celém textu. Zahajuji hlasování. Je ferme le vote. Končím hlasování. 38 hlasů pro. Pane Leontýny, zpráva o agentuře EMSA byla širokou většinou přijata. Pokračujeme Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví. Je to, je to letectví, ne era. Jednička, kdo je pro, proti, strželi se, přijato. Dvojka pro, proti, strželi se, přijato. Trojka pro,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 Zahajuji hlasování, končím hlasování. A bylo to přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, při, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Týká se to agentury ERA. Končím hlasování. A text byl širokou většinou přijat. A nyní jsme u Shift to Rail. Jednička, kdo je pro? Dobrá, takže začneme se Sarem. Jednička, kdo je pro? Proti, strželi se, přijato. Dvojka pro, proti, strželi se, přijato. Trojka pro, proti, strželi se, Zamknuto. Čtyřka pro, proti, strželi se, přijato. Pětka pro, proti,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 Děkuji mnohokrát za veškeré texty, které byly přijaty, které se týkají absolutoria, zejména co se týče agentur. A nyní se dostáváme k návrhu rozhodnutí parlamentu a rady, které se týkají do maximální délky kabin, které zlepšují jejich aerodynamickou výkonnost a energetickou účinnost a také jejich výkonnost v oblasti bezpečnosti. A zpravodajka jsem já. Jednička, kdo je pro? Jsme u zprávy paní Karimy Deli. Máte to? Allez, on y va. Tedy jednička, kdo je pro, proti, strželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, strželi se, zamítnuto. Kompromis jedna pro, proti, strželi se, přijato. A nyní cel, budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A text byl širokou většinou přijat. Blahopřeji paní Deli. A nyní budeme hlasovat ještě o mandátu pro vyjednávání. Zahajuji hlasování o mandátu pro vyjednávání. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Prosím, ještě můžete a nyní končím hlasování. A mandát pro vyjednávání byl širokou většinou schválen. A jsme u zprávy pana Zileho společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokore autobusové dopravy. Pustíme se do hlasování. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Budeme tedy ověřovat. Jedná se o návrh číslo 37. Zahají hlasování. Třicet sedmička. Končím hlasování. Zamknuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Není to příliš jasné. Mám sice pocit, že to bylo přijato, ale raději ověříme. Kompromis číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Širokou většinou přijato. 107. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, ověříme. Návrh číslo 107 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Širokou většinou zamítnuto. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Je to 130. Končím hlasování.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 Hlasování u konce a bylo to zamítnuto. Tři identické návrhy. 173 až 175, kde pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. Dva identické, 176, 177, kde pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. Identické návrhy 179 a 180 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dva identické návrhy, 231 a 232 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme přímo u kompromisu 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 15. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u návrhu 329. 329 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, Není to zcela jasné. I když mám pocit, že to bylo přijato takže ověříme. Zahajuji hlasování o kompromisu 16. Končím hlasování. Ano, a byl širokou většinou přijat. Jsme u kompromisu 17. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A nyní 371, je to identické, 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 36. Pro? Proti? Zdrželi se. Není to zcela jasné? Ověříme návrh 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 36 byla přijata. Kompromis 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to příliš jasné, takže ověříme kompromis 18, prosím. jste opět o jednoho navíc. Nyní končím hlasování a kompromis 18 byl širokou většinou přijat a jsme přímo u 383. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 19 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 389 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 390 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 391 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dva identické návrhy, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 395 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 394 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 396 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 397 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, ověříme. Ověříme 397. Zahajuji hlasování. Je ferme le vote. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 406 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u 58 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Dobrá, ověříme. Ověříme návrh číslo 58. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Měl jste pravdu, pane Kochu. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68. pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u kompromisu 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Ověříme tedy návrh číslo 89, prosím. Končím hlasování. A bylo to širokou většinou přijato. A nyní závěrečné hlasování o zprávě pana Zileho. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva byla širokou většinou přijata. Blahopřeji panu Robertu Zilemu. A ještě máme je, ještě jedno poslední hlasování. Hlasování ještě neskončilo. Prosím, soustředit ještě. Máme tady ještě další hlasování. Jsme u návrhu rozhodnutí rady o uzavření založení dopravního společenství pouze jedno hlasování, kdo je pro a elektronicky, omlouvám se. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování a bylo širokou většinou přijato. Děkuji vám, kolegové. Nyní čekáme na rumunské předsednictví, abychom mohli mít debatu s paní ministriní. Vyčkáme na ní a proto nyní vyhlažuji pauzu v našem zasedání tak na 10 minut, neboť ani komise zde ještě není, takže se setkáme za chvíli. Setkáme se zde znovu v 10 hodin 52 minut.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

Mes chers collègues, nous allons prendre... Milí kolegové, opět zahájíme naši práci a činnost našeho výboru na této schůzi. Je mi velkou ctí, že zde mohu přivítat paní ministrini dopravy Rovanu Plumbovou, která nám poskytne informace o prioritách rumunského předsednictví. Dobře víte, že od 1. ledna převzalo Rumunsko předsednictví rady. Mají velké ambice a my se tedy těšíme na informace o vašich prioritách, které se budou týkat tří několika velkých os, os doprava, kolektivita a udržitelná mobilita. Přejeme si plně fungující sektor dopravy, to je velice důležité pro evropské občany a také pro přepravu zboží. E, také to přispěje ke snížení rozdílů mezi různými regiony, pokud bude doprava fungovat. Proto je důležité, abychom asi mě investovali do transevropských e, dopravních sítí. Je tedy třeba, abychom si vytčili společné cíle a doufám, že budeme mít budoucnost dobrou spolupráci mezi rumunským předsednictvím a naším výborem. Já vám přeji mnoho štěstí do vašeho předsednictví a nyní budete mít 15 minut pro to, abyste nám mohla představit své hlavní priority, hlavní priority vašeho předsednictví a poté bude vyměna názoru jak s koordinátory, tak s členy našeho výboru, kteří si budou přát vystoupit. A nyní máte slovo vy, paní ministrině, prosím. Děkuji mnohokrát. Mm paní Deli. Děkuji. Vážení dámy. Dámy a pánové, Přeji vám hezké dopoledne. Ráda bych vám sdělila, že je mi velikým potěšením být zde mezi vámi a mít možnost předložit vám priority rumunského předsednictví. Evropské rady v tomto sektoru. Je to jeden z nejdůležitějších sektorů, tento dopravní, tato dopravní oblast. A chci vám poděkovat za to, že jste mi poskytli tuto příležitost. Nejprve bych vám ráda eh, řekla něco o obsahu a o obecných cílech rumunského předsednictví. Naše předsednictví eh, zdůrazňuje evropské hodnoty a podporu evropského projektu. Naším cílem je Eh, toto skonzolidovat eh, eh, veřejnou politikou, kterou společně podporujeme. Naše předsednictví je orientováno na občany. Je pro nás důležité, abychom reagovali na potřeby našich evropských občanů a abychom byli více pragmatičtí. Počínáme s férovým dialogem spolu s vámi, vážení členové Evropského parlamentu. Počítáme také s ostatními evropskými institucemi Eh, chceme být takovými eh, rovnými zprostředkovateli a eh, těmi, kteří budou usnadňovat cestu ke koncenzu. Naše předsednictví, jak řekla paní předsedkyně, je ambiciozní a realistické. Je ambiciozní, protože chceme pokročit ve více složkách a to ve velmi krátké době, tím, že vstoupíme do trialogu s vámi a řekla jsem realistické, protože máme před sebou celou řadu výzev, jako je například Brexit, evropské volby a další víceletý finanční rámec. Moto eh, rumunského předsednictví je eh, soudržnost a eh, společné evropské hodnoty. A toto bude principem, na kterém budou založeny naše kroky ve všech sektorech platformou našeho předsednictví jsou, jsou to čtyři hlavní pilíře, a sice Evropa konvergentnosti, bezpečnější Evropa, Evropa co by silný globální hráč a Evropa společných hodnot. Dopravní sektor samozřejmě patří k prvnímu pilíři. Evropa konvergence a e, tady se soustředujeme na e, trvale udržitelnou mobilitu, e, chceme umožnit ekonomický růst a větší konkurenceschopnost. Politika, která se rozpracovává na poli dopravy, má zajistit větší evropskou soudržnost a konvergenci, tak aby bylo možné dostat férovému udržitelnému vývoji pro všechny evropské občany. Toto je možné učinit tím, že budeme podporovat konektivitu, digitalizaci a udržitel silnou eh, multimodalitu. A tím budeme zvyšovat konkurenceschopnost. Využívám této příležitosti, abych vyjádřila eh, svou vděčnost, svůj vděk za výsledky, eh, které dosáhla při minulá předsednictví. Veškerá naše práce během předsednictví spolu, eh, ve spolupráci s vámi má přispět k řádnému fungování jednotného trhu, stejně tak jako k dalšímu vývoji kompletního, eh, kompetitivního, multimodální a bezpečné dopravního sektoru v Evropské unie. Nebudeme ztrácet se zřetele eh, snižování škodlivých dopadů na, dopad, na dopravu a životní prostředí. Chtěla bych vás ujistit, že rumunské předsednictví bude zdůrazňovat legislativní složky na poli dopravy, to, co bylo navrženo Evropskou komisí, na konci minulého roku jako je například takzvaný no deal, tedy scénář bez dohody pro Brexit. Tato legislativa bude dobít platnost 30. března 2019. V kontextu této otázky můžeme konstatovat je uspokojení. V případě složky Brexitu se to týká námořní dopravy. Tady bylo dosaženo politické dohady s Evropským parlamentem během trialogu, a to včerejšího večera. Rovněž máme v úmyslu vést jednání e, o tří balíčcích, to je balíčcích mobility, tak abychom dosáhli férových kompromisů tam, kde to bude možné v oblasti e, pozemní a námořní dopravy a infrastruktury. Dovolte mi teď, abych předložila abych pohovořila o konkrétních prioritách na poli dopravy a, to, a teď přejdu do svého rodného jazyka. În domeniul Ehm, oblasti dopravních služeb mm, je v zájmu všech, abychom e, snížili, zrukovali e, nedostatky, měla by tady být ehm, férová soutěž, to všechno by bylo být koncentrováno na potřeby trhu a e, na to, abychom překonali dané překážky. Cílem přitom je mm, mít sociál, zlepšovat sociální podmínky pro zaměstnance, a eh, zajistit větší eh, bezpečnost silničního provozu, eh, udělat efektivnější kontroly, postarat se o to, abychom, aby byla dodržena pravidla, která platí a aby byla uplatňována harmonicky. Máme tady balíček Mobilita 1, Schválili jsme jistý obecný přístup. S velkým zájmem jsme sledovali diskusi Evropského parlamentu a jsme připraveni o tomto diskutovat. A teď tu máme předpoklady, předpoklady proto, ehm, abychom spolu s vámi mm, začali diskutovat o eh, tématu ehm, eh, vozu. To patří do mobility, veličku Mobilita 1. Eh, v parlamentu už k tomu byla rozpracována zpráva. Ehm, dali jsme podnět k nezbytným krokům. tak aby i e, rada e, mohla začít včas diskutovat k tomuto tématu a aby poté mohla vstoupit do jednání s parlamentem. Takže máme v úmyslu tuto složku ještě uzavřít. Téma e, bezpečnost silničního provozu. Toto je prioritní téma pro Evropskou unii, protože je velice důležité pro život našich občanů. Eh, zajištění eh, managementu, tedy eh, bezpečnost silniční dopravy se stává prioritou, tedy i pro rumunské předsednictví. Mezi legislativci se teď objevily rozdílné názory na to, co se týče rozsahu působnosti této směrnice nebo i celého marketingu. A samozřejmě je třeba operačním a rychlým způsobem celé dořešit tak, abychom měli dohodu do konce února. Co se týče rozhodnutí o lhůtě pro uh, uvedení do provozu speciálních pravidel, které se týkají um, délky vozu a aerodynamických kabin, tady ta lhůta a uzavření tohoto tématu je prioritou pro rumunské předsednictví neboť tato iniciativa, když vypadá relativně jednoduše, nám dovolí snížit spotřebu CO dvě emise CO2 a také spotřebu paliv a tím i náklady na dopravu, což opětovně dovolí eh, i zlepší i bezpečnost na silnicích. Ve druhé polovině svého mandátu chce rumunské předsednictví pokročit vyjednávání, která se týkají všeho, co mám vztah k eurovinětě a právům cestujících v železniční dopravě, tak abychom měli skutečný pokrok na radě. Co se týče intermodální dopravy, zde chce rumunské předsednictví pokračovat ve vyjednávání, tak abychom s vámi parlamentem získali dohodu eh, ohledně revize Eh, směrnice, která se týká intermodální dopravy. Jsme si velice vědomi důležitosti tohoto tématu pro eh, evropské odvětví dopravy a doufáme, že během příštího trialogu se věci pohnou. Rovněž eh, budeme věnovat pozornost druhému tématu, které se týká dekarbonizace a zmírnění negativních klimatických efektů, což také samozřejmě znamená i podporu neznečišťujících vozidel. Jde nám o to, abychom zvýšili kvótu pro uvádění na trh pro neznečišťující vozidla v rámci zem nákupu eh, například eh, i ve veřejném sektoru. Cílem je snížit emise CO2 a dalších eh, znečišťujících látek a také zvýšit konkurenceschopnost sektoru dopravy. Rumunské předsednictví se bude snažit, aby rada přijala stanovisko, co možná nejdříve. Dále spoleháme na vás, na parlament a navrhujeme, že by bylo vhodné mít politickou dohodu a již do poloviny února digitalizace, to je jedna z nejlepších možností, jak zefektivnit dopravu, bude to mít pozitivní dopady, například i na snížení dodatečné administrativní zátěže. Ve druhém eh, polovině našeho předsednictví budeme rovněž diskutovat eh, regulaci které a nařízení, které se týkají při akceptovatelnosti informací v digitální forma dojme proto, že chceme, abychom měli v této oblasti jednotný právní rámec, který přispěje k navýšení efektivnosti v této oblasti. Doufáme, že se nám podaří v červnu mít takovéto základní směřování. Co se týče digitalizace, rumunské přesednictví již v tomto vyvinulo velké úsilí, zejména co se týče jednotného evropského námořního portálu. A to se tedy týká eh, námořní dopravy. V oblasti námořní dopravy, dopravy počítáme s vaší podporou, tak abychom měli politickou dohodu, která se bude stýkat směrnice hovořící o vzdělávání a centrifikace eh, personálu, který pracuje na lodích, což by přispělo k vyjasnění mechanismu uznávání pečetí a certifikátů, které vydávají členské státy a třetí země. E, velice důležitá infrastruktura, důležitý cíl v Evropě je toto a proto musíme dosáhnout navrhovaných cílů, tak abychom mohli uzavřít téma sítě TNT a zmodernizovali dopravní infrastrukturu tak, že budeme používat nové technologie to posílí kohezi a konkurenceschopnost Evropské unie, zejména v oblasti interkonektivity a udržitelné mobility. Infrastruktura je naším prioritním cílem. Dnes zahájíme vyjednávání s vámi, Evropským parlamentem, tak, abychom dosáhli částečné politické dohody, jak alespoň doufáme, která se bude týkat nařízení o mechanismu pro propojení Evropy CEF dvě. Nula. E, doprava je zásadní a je třeba, abychom nalezli dobré řešení pro to, jak financovat velké infrastrukturní projekty. Rumunské předsednictví by rádo zjednodušilo veškeré postupy, zejména postupy povolování a další postupy regulace, které umožní dokončit ten t V tomto smyslu si přejeme, abychom pokročili také v nařízení Smart TNT, tak abychom měli takové základní směřování této věci. E, časové harmonogramy a ještě bych se tady vrátila ke střídání času e, letní a zimní. To je velice viditelné téma, má to dopad na kvalitu života našich evropských občanů. Ale zdá se, že potřebujeme jistě jistou dodatečnou hlutu proto, abychom mohli mít konzultace s občany a s ekonomickým sektorem dříve, než přijmeme konečné do, eh, rozhodnutí o tom, jaký čas by měl být. Jak... Proto se budeme této otázce věnovat teprve v druhé polovině našeho předsednictví prioritní cíle a témata našeho předsednictví se budou také eh, projevovat v těch akcích, které zorganizujeme během příštích šesti měsíců. Eh, uspořádáme řadu konferencí a schůzí, které se budou věnovat různým tématům. Ale nakonec eh, všechny se budou nějakým způsobem týkat dopravy. Rovněž zorganizujeme neformální eh, radu ministrů dopravy v Bukarešti 27. března, kde budeme hlavně eh, hovořit o síti TNT a o jejím financování. Po této radě, tedy 28.3., budeme mít konferenci TNT s zúčastněním eh, hlavních aktérů této oblasti. Pak Mezi 20. a 21. březnem zorganizujeme mezinárodní konferenci, která se bude týkat eh, bezpečnosti na silnicích. Netrpělivě očekáváme veškeré tyto akce, konference, které zorganizuje Rumunsko během eh, svého předsednictví Rady EU. Rada, která se bude věnovat dopravě energetice jsem dokonal v Lucemburku a tady máme velice naplnění pořad jednání, budeme diskutovat o celé řadě různých témat. Rumunsko přebírá svůj mandát, co by eh, předseda rady, s tím, že by velice rádo zajistilo kontinuitu celé evropské agendy. Jsme otevřeni dialogu, Přejeme si konstruktivní dialog se všemi evropskými institucemi a zejména s vámi, Evropským parlamentem, tak abychom eh, zajistili kontinuitu a konsolidaci evropského projektu, tak, aby se Evropa přiblížila svým občanům, aby Evropa byla více soudržná, více solidární, aby myslela na naši společnou budoucnost. Eh, Věřím, že budeme společně pracovat dobrým způsobem a že budeme mnoho výsledků nejen pro nás, ale pro evropské občany. Ale pro je zapotřebí tady mít pragmatické odpovědi, reakce eh, a to včas. Děkuji vám. Merci beaucoup, madame la, la... Děkuji mnohokrát, paní ministrini. Eh, máte velice ambiciozní pracovní plán, velice mnoho témat, velmi naplněnou agendu. I rozhodně vás, vám mnohokrát děkuji za toto první setkání, za tento přehled. A nyní otevírám rozpravu. Eh, já, budeme postupovat tak, že se nejdříve pořídí otázky, pak je schneme a budete mít možnost na ně zareagovat. Eh, pan Vin van de Kamp má slovo na dvě minuty. Minister, goedemorgen. Eh, Paní ministrině, přeji hezké dopoledne. Rád bych vás srdečně přivítal jménem frakce EPP. Je to první předsednictví Rumunska v Evropské unii. Přeji vám um, hodně úspěchu, protože politická situace v Evropské unii i ve vaší vlastní zemi není vždycky tak úplně snadná. Jsem nadšen vaším entuziasmem, vaší vůlí, ehm, aby tato složka byla dovedena k zárnému konci. K tomu ještě pár bodů. Za prvé, jste říkala, že chcete být takovým čestným zprostředkovatelem, upřímným zprostředkovatelem mezi různými zeměmi EU a v případě balíčku Mobilita 1 to nebude jednoduché. Víte, že eh, parlament ještě k tomuto nezaujal stanovisko. A pak eh, mě zaujala ještě jedna věc. Eh, nemluvíte o časovém plánu. Rumunské Předsednictví může organizovat trialogy pouze do 15. Eh, března. Eh, pak eh, budeme mít takzvaně dovolenou před volbami a pak už se žádné trialogy konat nebudou. Také vaše poznámka k zimnímu letnímu času, toto je důležité, aby se tady dohodl, byl sjednocen jednotný trh, protože letní zimní čas to může být hrozbou pro vnitřní trh. Vy jste tady nemluvila o západní Balkánu. Západní Balkán eh, tady ještě eh, musí být eh, dobudovány z dopravní infrastruktury, které tento region na nás napojí. Možná byste k tomuto mohla něco říct. A pak závěrem cestovní ruch. Jsme výborem pro dopravu a výborem pro cestovní ruch. Zároveň pro Evropskou unii je stále důležitější, je důležité mluvit o, o cestovním ruchu. A taková dovolená. Ehm, v Rumunsku to je důležité také eh, pro rumunské ekonomiku, aby cestovní ruch tady byl živý. Děkuji a nyní máte další řečník. Děkuji. Děkuji vám, paní ministrině. Chtěla bych vás přivítat v Evropském parlamentu ve výboru pro dopravu. Chci vás přivítat jménem socialistické frakce. Vítám vás srdečně a přeji vám hodně úspěchů eh, do vašeho prvního předsednictví rady a eh, zcela jistě mm, eh, mm, důstojně dostojíte těmto úkolům za svou zemi. Mm, je to celá řada témat a priorit, které jste tady nastínila. Myslím si, že to je správná volba, protože jste jmenovala ona témata, která, myslím si, během vašeho předsednictví mohou být dovedena eh, do konce. A proto bych vám chtěl pogratulovat k tomu, že jste to takto připravili. Eh, v minulosti jsme tady měli předsednictví, eh, která Eh, chtěla realizovat veliké věci, ale bohužel eh, to pak ztroskotalo. A eh, myslím si, že jste zvolili správné priority v době, kdy se budou konat evropské volby. Během vašeho předsednictví rady je důležité jmenovat ta témata, která posunou Evropu ku předu, která přinesou užitek lidem a proto vám za to chci srdečně poděkovat. Měl bych tři priority, které mi obzvláště leží na srdci, přestože jsou důležité všechny, o kterých jste pohovořila. Zmiňovala jste jednu věc a sice sítě TNTT, sítě, TNT sítě, ty samozřejmě mají zvláště velký význam pro Evropskou unii, zvláště jde o napojení odlehlejších členských států a vy lépe než dokoliv jiný víte, jak může být obtížné, když tyto periferní členské státy nemají správné napojení, které potřebují. Ale Eh, podle eh, legislativy TNT už je to asi tak 6-7 let mm, zpátky. Teď eh, potřebujeme udělat další krok a mm, protože se svět od té doby změnil, tak další krok mm, se musí ubírat v takovém směru, že budeme mít alternativní infrastruktury, tedy vodíkové, vodík, hybridní vozidla, LNG, různé jiné typy infrastruktur, které budou alternativními. Toto musíme podpořit a měli bychom tak učinit s vaší podporou, měli bychom to zapracovat do sítí, klíčových sítí TNT. Pokud to nebude možné, tak by to mm, mělo závazně být zapracováno do dalšího období. To tež platí obecně mm, pro alternativní infrastruktury tyto mají být vybudovány. A poslední věc, velmi vehementně se jsem zasazoval za to, aby podvody s takografy v, osobní dopravě v Evropě, aby to už patřilo minulosti. E, vím, že e, patří také k zemi, která tímto trpí a e, proto by se mělo s těmito podvody něco udělat. Možná byste měli něco k tomu předložit radě, aby se komise začala hýbat a aby předložila nějaký návrh. Děkuji. Přeji vám hodně úspěchu. Děkuji mnohokrát panu Ertigovi a pan Longrin. Thank you and Děkuji a vítám vás mezi námi, paní ministrině. Máte málo času, protože v podstatě parlament a jeho práce se za dva a půl měsíce zcela zastaví před evropskými volbami. A já bych rád upozornil na silniční dopravu, která mě osobně velice zajímá. Byl jsem řidičem kamionu 30 let a sleduji vývoj na cestách. Jsem ze Švédska a sleduji, jak švédské společnosti utrpěly konkurencí z východních zemích. V tuto chvíli se kamionová doprava eh, smrskla na jednu třetinu vzhledem k tomu, jaké poplatky musí platit, jaké daně musí platit. Přicházíme o 70 tisíc euro s každým řidičem, který přejde o práce. A to je celá spousta společností, která v tuto chvíli je již v úpadku. Ten materiál ke kabotáži je velice důležitý a velice dobrý. Podle mého je dobré, že v Unii existuje mezinárodní doprava, ale zároveň je třeba zachovat spravedlivou hospodářskou soutěž. Já se nebojím žádné konkurence ze zahraničí, ale musí to být konkurence spravedlivá, férová. Pokud někdo vstoupí na jiný trh, a to s praktikami, které se řadí mezi praktiky nekalé hospodářské soutěže, tak je to problematické. Já vím, že argumenty ohledně kabotáže nejsou příliš populární. To je pravda, ale já doufám, paní ministrině, že se zasadíte o férovou hospodářskou soutěž. Ti, kteří jsou dotčeni příslušnou legislativou, jsou právě řidiči. To jsou řidiči, kteří nemají žádný společenský život, žijí ve svém kamionu a já doufám, že vaše předsednictví bude úspěšná, že se mu podaří zajistit eh, spravedlivou hospodářskou soutěž v Evropské unii. Děkuji. Madame Meissner, Paní Meissner, máte slovo. Děkuji vám, pane kolego. Děkuji, paní předsedkyně, za liberály. Chci eh, přivítat paní ministrině tady na výboru pro dopravu. Sedím tady. Ano, jak už bylo řečeno, tak je to vaše první předsednictví, je to také velmi krátké předsednictví, eh, které, co se týče možnosti eh, něčeho dosáhnout. A budu vám držet palce, aby to všechno dobře fungovalo. Už jste to předtím krátce říkala, eh, ctižádostivý plán, považuji to za velmi správné. Všechny složky Brexitu, o těch se už mluvilo, včera večer jsem sama u toho byla, když se úspěšně ukončil vnitřní trilog k certifikaci lodí, k tomu vám chci srdečně pogratulovat a chci vám popřát, abyste dobře ukončili i více trialogu, třeba eh, European Circle Emergent eh, Window, také jsem toho byla včera, to dobře proběhlo v prvním eh, trialogu. Balíček mobility, je to obtížné, protože teď to troskotá. Na naší straně to víte, víme přesně, kde ještě tlačí bod a o kabinách jste se zmiňovala, myslím si, že je to důležité, i když je to vám malá složka, protože tak, jak byste říkala, může to snižovat emise, přinést větší bezpečnost. V mnohem ohledu je to skutečně dobré a myslím si, že to také můžete dovést ke zdárnému konci a tím tím to budete mít další plus bod. Důležité je pro mě to, co jste říkala. Řekla jste, že se chcete pokusit eh, v radě dosáhnout dohody eh, pro práva eh, železničních pasažérů. Myslím, by se vám to podařilo, bylo by to dobré, protože mm, pasažéři na železnici přepracovat to, toto je něco, z čeho měla radost celá řada evropských občanů a bylo by to i dobré pro evropské volby. Proto by bylo důležité, kdybyste se dostali kupředu, abychom tady mohli už toho předložit trošku více. Ten T a CEF, mm, mm, my Myslím si, že k tomu budete dělat velkou konferenci. Eh, tato složka TNT je vlastně takovým klíčovým prvkem eh, no, vnitřního trhu a tento metroplán, ten se mi moc líbí a doufám, že se vám podaří mm, eh, uvolnit prostředky přes SEP, tak aby tady se ambiciozním způsobem mohly vybudovat infrastruktury TNT právě ve vaší oblasti. A vždycky k tomu počítám vnitřní trh, protože vnitřní doprava třeba pro, co se týče Dunaje, tak to má velmi důležitý, je to velký význam, je to důležitá pravní trasa, takže alternativní infrastruktury od tom už mluvil pan eh, ten předřečník. Považuji to za na nejvíc důležité, abychom toto dobudovali. A poslední věc, a eh, to je moje jediná otázka. Říkala jste, eh, že změny času, tady se ještě parlament úplně nedohodl a vy čekáte na druhou část předsednictví. To znamená, má to co dočinění s tím, že si myslíte, že stejně v parlamentu se nepokročíme dále a že to v rámci vašeho předsednictví nemůže být vyjednáno, takže se to dělá v druhé polovině, anebo si myslíte, že v radě je to taky dost obtížné, protože je to taková hm, věc, která leží na srdci mnoha evropským občanům. Proto to máme na pořadu jednání. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Meissnerová, pan Krámer na dvě minuty. Děkuji, paní ministrině, já jsem zde. Jménem frakce Zelených vám přeji mnoho štěstí a mnoho úspěchů při vašem prvním předsednictví Rady EU a těším se na spolupráci. Mám tři otázky. Jednak Eh, samozřejmě doprava je jediným sektorem v EU, kde od roku 1990 emise stoupaly. Bez změny molity nemůžeme bojovat proti změnám klimatu a zastavit je, což je nutné. Ale doslechli jsme se, že v Rumunsku jedna třetina železniční sítě, které která je vlastně šetrná vůči životnímu prostředí, má být uzavřena. Máte pocit, že to je ta správná perspektiva jakým způsobem se na radě budete zasazovat o to, aby železnice měla prioritu, která je tak jako tak je znevýhodňována. To je tedy má otázka. Mohli bychom dostat přesné informace o tom, co Rumunsko plánuje v oblasti železnice, protože pokud by skutečně zrušilo eh, železniční infrastrukturu, tak to nebude dobré pro budoucnost, pro mobilitu, kterou si přejeme utvářet ekologicky. Druhá věc, Vin van de Kam hovořil také o cestovním ruchu. To je také důležité. A cyklisté, to má obrovský úspěch posledních 20 let, ročně to dostalo 20%, Dujanská cesta, o to se právě hovořilo. Já ji mám za sebou letos na rumunské straně. Jsem tam jel na kole podél Dunaje, ale od Oršova Jinová. To je 50 kilometrů, které jsou velice nebezpečné. Já jsem musel jet na silnici vedle mě eh, v železnice, ale já jsem si tam do vlaku nemohl kolo vzít. Dobré řešení by bylo, kdyby těch 50 nebezpečných kilometrů se mohl nasednout do vlaku a vzít si kolo sebou. Parlamentu jsme to takto přijali velkou většinou a proto by mě potěšilo, kdybyste se o to zasadila a tím šla také doma dobrým příkladem v tom smyslu, že v Rumunsku něco takového možné je a pak bychom mohli říci, pak je možné to upravit celoevropsky a zajistit, aby ve všech vlacích to takto platilo, protože pro, v parlamentu byste proto měla velkou podporu. A pak se tady hovořilo o těch nákladních vozech. Měli jsme zde konferenci a tady byl řidič nákladňáků z Rumunska, který 8 měsíců jezdil pouze po Německu, Francii, Nizozemsku a spal pouze ve svém voze a za to dostával minimální rumunský prát 233 eur. Já to považuji za moderní otroctví, to musíme změnit, nebo v Evropě platí zásada stejná odměna za stejnou práci na stejném místě a to potřebujeme. Například rumunská zdravotní cesta, která pod, pracuje v nemocnici v Německu, má stejný plat jako německá sestra, ale to tež musí platit u řidičů nákladních vozů. Tady nemůžeme mít rozdíly v platech. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Krámerovi a nyní má slovo paní Ajuto. Grazie prezidente, benvenuta, sono qui. Děkuji, paní předsedkyně. A vítám paní ministrině. Mám dvě témata, která jsou pro mě velice důležitá. Jsem zpravodajkou k kombinované nákladní dopravě a pak k bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktuře v silniční dopravě. U toho prvního materiálu jsme před šesti měsíci zasedali s vašimi rakouskými kolegy na půdě komise a tehdy jsme řešili, že je potřeba kombinovanou nákladní dopravu dořešit co nejdříve. Rada k závěrům se dopracovávala v podstatě celé pololetí. A trialog byl již zahájen, takže jsem ráda, ale v tuto chvíli už opravdu doufám, že se podaří co nejrychleji věc zpracovat. Ano, máme nedostatek času. Doufám, že se podaří dosáhnout schody. Tento materiál je totiž naprosto zásadní, pokud tedy nám opravdu jde o to, abychom snížili emise v dopravě v celé Evropě. Já vím, že rumunské předsednictví chce opravdu jednotlivé materiály zpracovat co nejdříve. To samé se týká druhé agendy, to je ta do, bezpečnost v silniční dopravě. Zde jsme o tom jednali a opravdu doufám, že předsednictví vyjádří svoji dobrou vůli tak, aby se podařilo co nejrychleji věc dohodnout. Nemůžeme si dovolit ukončit tento mandát, aniž bychom ukázali hmatatelné výsledky k těmto dvěma agendám. To si myslím, že je velice důležité musíme, to, musíme tím občanům mnohem sdělit. Děkuji a nyní má na minutu 30 slovo pan Marinesku. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážená paní ministrině, představila jste celou, tři seznam priorit, který je velice dlouhý. A já doufám, že se mám podařit dosáhnout všech vašich cílů. Já osobně eh, přispěji eh, svým velkým úsilím ze strany parlamentu. Hovořila jste o balíčku mobility. Mám otázku. Proč jste hlasovali pro zdržení během rady neboť by bylo velice důležité, kdyby rada nalezla svůj postoj. Jistě víte, že země na periferii nejsou v té nejlepší pozici, co se týče tohoto návrhu, který je spíše protekcionistický eh, s ohledem na země ve středu Evropy. Z tohoto důvodu také parlament sám ještě nemá svůj vlastní postoj. Jsme velice rozpolceni v této věci. Dodnes se nám podařilo pouze získat zlepšené podmínky pro země, které se nachází na periferii Unie. Proč te tedy Rumunsko zdrželo na radě během hlasování? Další otázka se týká CEFu. To je jedno z vašich priorit. Dnes se odhlasovaly 4 miliardy peněz, které mohou být z politiky koheze přesunuty do nástroje CEF. Mám otázku, která se týká tohoto transferu. Ty peníze které se, jakým způsobem budou použít, nebo tady máme problémy s financováním. Jaká je situace v Rumunsku eh, ohledně projektů, které mají být financovány z rástoje CEFu během tohoto rozpočtového roku? Jak eh, to vypadá, na jakém, v jakém stavu jsou eh, ty přípravy financování těchto projektů, protože v parlamentu máme pocit, že ty peníze nejsou dobrým způsobem využívány. Děkuji panu Mariskenovi a nyní Marinesku, paní Nevedalon. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, já jsem zde. Paní ministrině, děkuji mnohokrát za prezentaci vašich priorit, priorit rumunského předsednictví tady to vlastně řekli všichni koordinátoři. My jsme v době, která je trochu jiná než vy, máme jiné načasování než vaše a je důležité, aby eh, ty texty, kde máme ještě návrh ze strany Evropské komise, abychom zde v parlamentu je mohli co možná nejrychleji do, dokončit, abychom tedy co možná nejrychleji mohli otevřít dialog s radou. A co se týče těch textů, vy jste potrhla ty, ty euroviněty, eh, to je, ten, to je vlastně ten změna, to je, my jsme byli velice pro, Eh, Evropská komise podporuje náš postoj, postoj parlamentu, ale bohužel Agenta rady říká, že koreper bude v červnu a vy dobře víte, že pro nás červen je příliš pozdě. A jelikož se jedná o text, který není vůbec nějakým způsobem problematický, tak si myslím, že by bylo velmi důležité, abychom prokázali, že jsme schopni pokročit, že by bylo důležité ten kalendář urychlit a mít trialog který by začal co možná nejdříve, tak abychom nakonec měli postoj Rady Koreperu eh, také co možná nejdříve, protože již dva roky se tomu věnujeme této záležitosti a proto vás prosím, abyste pokročili v revizi této směrnice o eurovinětách. Co se týče eh, nástroje CEF, Ptám se, podpoříte postoj Evropského parlamentu, jeho návrh, který je, podporuje reciprocitu v přístupu na trh s třetími zeměmi. To je také velice zálež, zásadní téma pro to, abychom podpořili náš průmysl, naše evropské operátory. Děkuji vám. Děkuji paní Revedelon a nejdříve paní Bilbao. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám Paní ministrině, máte ambiciozní program, skvěle jste identifikovala problémy, ale myslím si, že jsou tu dvě priority, které jsou zvláště důležité pro Evropskou unii, nejenom pro instituce jako takové. A to všechno, co souvisí s balíčkem mobility. Máme tady povinnost a eh, Chtěla bych vás eh, motivovat k tomu, abyste se alespoň pokusili uzavřít tento balíček, který vyřeší tolik problémů, problémů, které jsou nám všem známy. Eh, horší bylo, kdybychom neměli v ruce vůbec nic. Další téma jsou sítě TNT od roku 1994 patří k největším prioritám v Evropské unii. A teď tady máme nové koncepce, které byly zavedeny a musíme dbát na to, abychom nechtěli více než eh, to, čeho můžeme dosáhnout. Proto bychom měli eh, obhajovat ten takový kurz, abychom obhajovali projekty, které přinesou největší evropskou hodnotu. Eh, co se týče změny času, tak to se zdá, že to hodně zajímá Včera bylo jasné, že pokud se něco nezmění, tak eh, se nezmění nic pro ekonomiku, ale eh, pro zdraví eh, lidí to něco znamenat bude, protože zdraví lidí je pro nás velice důležité. Podíváme se i na další evropské volby. Mm, máme tady hnutí evropských občanů, kteří vyjádřili svůj názor, mm, takže je naší povinností poskytnout odpověď mm, občanům. Chtěla bych vás motivovat k tomu, abyste tak učinili. Začala jste příliš pozitivními poznámkami, ale chtěla bych vám vyslovit eh, důvěru, protože má zkušenost mi říká, že menší země eh, v rotujícím předsednictví eh, mývají většinou nejlepší výsledek. A kromě toho ukazují, že jsou předsednictvím, které je zastoupeno mnoho žen. A to je další dobrá zároka do budoucna. Proto bylo dosaženo dobrých výsledků. Děkuji, paní paní Parapadel. Děkuji mnohokrát. Já vás té zdraví, paní ministrině. Vítám vás u nás na výboru. Rumunské předsednictví bude čelit mnoha výzlám také v odvětví dopravy. Máme tady celou řadu prioritních témat, a to jsou zejména ta, kde má být zahájen trialog brzy, či již začal. Kolegové také upozornili a zdůraznili, jaká jsou ta nejdůležitější témata. Já bych ráda chtěla, aby se smýšleno z perspektivy, abyste smýšleli z perspektivy předsednictví a ne z rumunské předsednictví, neboť jakožto předsednictví Rady EU hovoříte jménem všech evropských občanů. Jak již konstatovali kolegové poslanci, my vás podporujeme, zejména co se týče rozřízení sítě TNT směrem k periferním oblastem, protože pokud chceme mít skutečný integrovaný vnitřní trh, je třeba, aby tyto sítě dosáhly až na periferii Evropské unie. Jsme velice potěšeni skutečností, že budou moci být z politiky koheze transferovány ty peníze do nástroje CEF. E, dále bezpečnost na silnicích jsme také rádi, že je to jeden z vašich priorit. Je to velká výzva. My tady v parlamentu jsme již vyvinuli úsilí pro to, abychom zajistili dobrý legislativní rámec. A já doufám, že rada k tomu rovněž přispěje svým dílem, tak abychom mohli mít e, e, přijetí tohoto tématu na radě abychom měli lepší infrastrukturu, lepší bezpečnost a méně obětí nehod. A další věc, Ráda bych eh, hověřila o některých projektech, které se týkají dopravy, neboť doprava je asi sektorem, kde převaž, převažují muži, ale nyní v Evropě se snažíme změnit paradigmata, proto bychom byli rádi, kdyby nás komise v tomto podpořila a rovněž i rada. Děkuji vám. Děkuji paní Parapade. A 8. března, to je Mezinárodní den práv žen. Tady si myslím, že by bylo hodné ukázat, že ženy jsou velmi početné v odvětví dopravy, velmi kompetentní. Já doufám, že po tímto předsednictvím budeme mít akci, která jasně poukáže na to, že být ženou je zcela kompatibilní s tím pracovat v dopravě a e, mít odpovědnost ve své práci. Prosím, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, chci srdečně přivítat paní ministrině, sedím zde. Ano, vy jste už o tom mluvila. Důležitá složka eh, bezpečnost silničního provozu. Mm, eh, zítra se budou bude jednat, utváří podmínky petrologů. Vy jste o prioritách už mluvila. A pro mě je samotnou důležité, protože jsem zpravodajka za sociální demokraty a mně jde o to, aby tato pole působnosti byla ještě rozšířena. A vím, že v radě už eh, jsou určité úvahy a obavy a doufám, že ty obavy nebudou tak velké, že se nedopracujeme k dohodě, protože většina osob zajímají nejenom ten té sítě, ale i mimo ten té sítě a toto se všechno musí zohlednit v naší složce. Eh, dále, pro mě je důležité, abychom se soustředili na nejslabší eh, účastníky provozu, tedy cyklisty, ale také pěší a motocykl, jezdce na motocyklu. Tyto musí být obzvláště zohledněni a pak je tu ještě další oblast a to je infrastruktura, která musí být být vylepšena, například autonomní eh, jízdy, ale tady bychom měli dosáhnout harmonizace označování a dopravních značek, eh, toho bychom měli dosáhnout. Doufám, že eh, jednání v dialogu budou úspěšná, že se dopracujeme k nějakému závěru, protože cílem je, abychom do roku 2050 měli nulovou míru umrtí a úroveň umrtí mm, a chtěla bych, abych jste ambiciozně na tom pracovali, aby tato složka mohla být úspěšně ukončena. Děkuji vám a přeji hodně úspěchu. Merci. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Anderson. Děkuji, já jsem jen chtěla říct, že jsem velice ráda, že jste mezi nás dorazila a velice podporuji návrhy, které jste nás stínila. Podporuji i vaše priority a chtěla jsem upozornit na několik bodů jednak k vyšším nákladním vozům a k tomuto materiálu. Musím říct, že jsem se toho účastnila a byl to jeden z nejtěžších materiálů, který tento výbor zpracovával. Hlasování na plenárním zasedání bylo velice napjaté. Jeden pozměňovací návrh tehdy byl schválen a já bych ráda, abyste se na to ještě jednou podívali abyste všechno podrobili dalšímu přeskupu, zvláště ty pozměňovací návrhy, které byly na, na plenárním zasedání minulý týden. Nebyly to všechno radikální socialistické návrhy, jak by asi řeklo EPP. Některé byly spíše v duchu naplňování a dodržování legislativy a já si říkám, že rada ještě svoje stanovisko nefinalizovala, proto by bylo dobré se na to podívat. A pak k, právech, k právům cestujících na železnici. To bylo veliké vítězství parlamentu, který předložil velmi ambiciozní uh, dobrý návrh a spotřebitelské organizace na evropské úrovni tento návrh přivítali a vyzývali rumunské předsednictví, aby tento materiál prosadilo co nejrychleji. Já jsem opravdu ráda, že i o tom hovořila paní Meissner. Když se na to podíváte podrobně, tak zjistíte, že zde není žádné zdůvodnění pro to, aby zde byla klauzule o vyšší moci, kdy by se břemeno přeneslo na spotřebitele. V podstatě musíme vyslat jasný signál. Pokud někdo zmešká spoj, tak i těm je potřeba pomoci. A ke zbytku zprávy mohu říct, že doufám, že se podaří uh, spolupracovat tak, aby se celý materiál realizoval. Děkuji. Madame Grappini. Děkuji paní Grapiny, vy uzavřete toto kolo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych nejdříve poděkovala kolegům, kteří předložili otázky paní ministrině. Paní ministrině, já bych chtěla říct, že se mi velice líbila vaše prezentace, velice stručná, korektní, faktická. A to neříkám, protože jsem Rumunka, ale protože znám velice dobře aktuální rumunskou vládu a znám potenciál, která, který má tento tým rumunské vlády. A vím, že eh, rumunská vláda zohlední veškeré otázky kolegů Nesmíme zapomínat na to, že Rumunsko je v nevýhodě s ohledem na ostatní předsednictví, protože její skutečný mandát je velice krátký. Je mnoho věcí, které třeba dokončit ve spěchu. Eh, položím konkrétní otázku, která se týká železniční dopravy. Vím, že Rumunsko měla v jisté době nejhustší eh, železniční číst v celé střední a východní Evropě. A také vím, že je třeba zreformovat dnes tuto síť v Rumunsku, ale domnívám se, že tedy ptám se, bylo by možné, kdyby rumunské předsednictví se více zaměřilo na železniční sítě právě, eh, když hovoříme o propojení, o sítích TNT? A druhá otázka, týká se to jak dopravy, tak cestovního ruchu, na který to má dopad. Ehm, jistě, pokud je doprava dobrá, bezpečná, v pořádku, tak cestovní ruch kvete. A já vám ještě jednou děkuji, přeji vám mnoho štěstí do vašeho předsednictví. Děkuji paní Grapíny a nyní e, se obratím na paní ministrině. Bylo vám položeno mnoho otázek, které se týká celé řady různých záležitostí. A, e, já vám tady dám dobu, abyste není mohla zareagovat na všechny otázky, které kolegové položili. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V prvé řadě bych ráda poděkovala za všechny položené dotazy, které jste adresovali našemu předsednictví. A ráda bych vám řekla, že se snažíme o sjednocení evropského projektu a to ku prospěchu všech našich evropských občanů. A vy jste upozorňovali na to, co je třeba podniknout společnými silami, tak abychom chránili zájmy občanů, ale zároveň abychom zlepšili konkurenceschopnost hospodářského sektoru. Tak, abychom se mohli zasadit o udržitelnost, konektivitu a ekonomičnost. Abychom dospěli k těm výsledkům, které zajistí hospodářský růst, konkurenceschopnost, ale zároveň paralelně ochranu evropských občanů. Já vám tedy mnohokrát děkuji za všechny položené dotazy. Co vám chci říct v tuto chvíli, je to, že jsem od počátku tvrdila, že naše předsednictví je sice ambiciozní, ale zároveň realistické. Musíme být realističtí, protože máme nedostatek času, je to tak? Mandát končí za dva a půl měsíce. A my jsme to vzali v potaz od samého počátku. Jak jsem říkala, chceme dokončit ty nejdůležitější materiály, ty nejdůležitější agendy. Chceme vše dokončit do poloviny března. Vy jste se o to všichni zasadili, snažili jste se, soustředili jste se na příslušné agendy. To znamená, že máme určitý plán, pane Kempe. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, co jste řekl k našemu předsednictví. Ano, máme plán plán spočívá v sedmi návrzích a těchto sedm návrhů je třeba dokončit do okamžiku, kdy skončí váš mandát. Pochopitelně současně musíme vzít v potaz politický obecný kontext, který předchází evropským volbám. Ovšem, my se budeme striktně držet plánu dokončit těchto sedm návrhů. Pokud jde o balíček Mobility 1, ráda bych vám řekla, že ano, sleduji vývoj v Evropském parlamentu, sleduji eh, ten jasný signál, který vychází z Evropského parlamentu, ale my na úrovni rady když jsme zaznamenali mm, tento signál a byl mandát rakouského předsednictví, tak jsme chtěli vstoupit do trialogu, ale pochopitelně v ten moment nás zajímalo, zda se budou diskuze soustředit na celý balíček, anebo jestli máme určitou flexibilitu, jestli můžeme třeba zahájit trialog jenom k jednomu z těchto návrhů, který by případně v danou chvíli již byl eh, parlamentu dokončen. Co se týče západního Balkánu, tak to je pro rumunské předsednictví priorita a v tomto smyslu chci, aby všechny projekty a iniciativy byly urychleny pokud patří do kategorie těch, které by měly přispět ke provozu schopnosti v oblasti dopravy na západě Balkánu, na západním Balkánu. Neighborhood policy. A to také za Eh, dodržení všech eh, předpokladů politiky sousedství. A pane Retuku, vám také děkuji za vaše sdělení. Ano, síť TNT je pro nás velice významná. Je to tak? Je významná proto, že zajistí konektivitu, propojenost Evropy. Je to důležité z hlediska občanů, z hlediska jejich bezpečnosti. A samozřejmě, my to budeme sledovat. Naším hlavním cílem je, abychom spolu s vámi mohli vytipovat odpovídající řešení která by nejlépe navazovala na předpoklady a požadavky mobility. Rovněž také podporujeme všechny další iniciativy. A všechna další řešení týkající se alternativní infrastruktury. Related to the mobility again. Pokud jde o mobilitu, Cílem našeho předsednictví je, abychom společně s parlamentem nalezli dobré řešení, kompromisy, které nám dovolí mít co možná nejlepší fungování našeho jednotného vnitřního trhu, tak abychom zlepšili sociálně a pracovní podmínky našich pracovníků v tomto odvětví, abychom také zajištili co možná největší úroveň bezpečnosti na silnicích, aby se kontroly prováděly lépe a aby eh, implementování bylo harmonizované a nediskriminační. Dále chceme odstranit překážky, které tlačí na podniky, zjednodušit a ulehčit jim administrativu. Pak zde jistý eh, kolega hovořil o mobilitě. Jistě, já jsem zde před vámi jakožto zástupkyně předsednictví rady představuji, tedy jsem představitelka rumunského předsednictví. A co se týče našeho chování během hlasování na radě eh, pro dopravu, jakožto státu, Zde tedy musím hovořit pouze jakožto prozativní ministrině dopravy v Rumunsku. Tady nyní již nehovořím jménem předsednictví, ale eh, hovořím jakožto prozatímní ministrině dopravy v Rumunsku. Proč jsme se zdrželi hlasování? Zdrželi jsme se proto, protože definitivní podoba textu neodpovídala našim cílům, cílům Rumunska a Rum, hlas Rumunska neměl vliv na Eh, to schválení těch základních pokynů, toho základního směřování a toto nemá vůbec žádný dopad na rumunské předsednictví. Tak to jsem tedy odpověděla, co by prozatímní ministrině dopravy a tedy ne jakožto představitelka rumunského předsednictví, pane Marinesku. A nyní se vracím k otázce, kterou předložila paní Ajuto a také pan Krámer revice směrnice o kombinované přepravě zboží. My toto vítáme, tento postup revize, mohlo by to přispět ke snížení emisí CO2, což je jeden z cílů našeho předsednictví. Jsme si také vědomi, jak důležité je toto téma pro evropský dopravní sektor. Je to tedy pro nás prioritní záležitost a doufáme, že dosáhneme během vyjednávání s parlamentem vyvážené dohody v těch měsících, které nám ještě zbývají, to znamená mm, během ledna či února. Co se týče střídání času, sezónní změny, letní a zimní čas, máme trochu potíže na radě v této věci. A pokud říkám Tady v parlamentu já se v podstatě omlouvám, ale na radě je trochu jiná situace. Členské státy potřebují více času pro to, aby mohly konzultovat jak své sousední státy a také své vlastní aktéry. Vy dobře víte, že změna času, zejména změna letního času, má mnoho dopadů na rytmus ekonomických aktivit a také samozřejmě na občany samotné. Paní Anderson, hovořila jste o těžkých užitkových vozidlech. Je dobře, že Evropský parlament je připraven zahájit vyjednávání s radou. Rumunské předsednictví učiní vše, co je v našich silách, abychom naši práci zorganizovali tak, abychom umožnili schválení všeobecných směřování této záležitosti a mohli zahájit vyjednávání s vámi s parlamentem. Již jsme nalezli jisté data v kalendáři, kdyby bylo možné zahájit trialog. Jistě vše učiníme pro to, aby tato záležitost mohla být uzavřena během vašeho e, mandátu, anebo abychom alespoň v této věci zásadním způsobem pokročili. Paní Anderson hovořila rovněž o právech cestujících. Jistě víte, že o této záležitosti jsme již diskutovali během tří předsednictví. Máme tady tři zprávy o pokroku. Nakonec ovšem se vše zastavilo e, a to z důvodu Brexitu. Já osobně jsem také cestující. Vy všichni, my všichni jsme cestující a všichni si přejeme, abychom měli k dispozici jasný právní rámec, jasná pravidla. Je životně důležité, abychom měli takováto jednoduchá pravidla, která se budou jednoduchým způsobem aplikovat, abychom měli jednu jedinou úřad či orgán, která bude dohlížet nad aplikací těchto pravidel. Rumunské předsednictví s napětím očekává výsledky studie komise. A pak my, jakožto předsednictví, eh, rozhodneme o tomto textu, zejména tedy během druhé poloviny našeho mandátu. Zatím tedy čekáme na studii komise. Nyní bych ráda zareagovala na otázku pana Liberackého. Omlouvám se vám. A nyní to mám. To je otázka paní Grapiny. Práva cestujících na železnici Víme, že Evropský parlament již přijal svůj postoj v prvním čtení a rumunské předsednictví se tomu bude věnovat nadále, také tedy právě v druhé polovině mandátu, protože třeba, abychom si to na radě detailně prodiskutovali, zejména veškeré technické detaily a proto potřebujeme čas. Rumunské předsednictví si přeje dosáhnout pokroku této věci, tak, jak to bude jen možné. A nyní otázka infrastruktury, silniční infrastruktury dopravních sítí. Jak jsem již uvedla, víme, že tyto sítě mají velký dopad na ekonomický růst a také na konkurenceschopnost. Nezapomínám na cestovní trh, který se velice rychle vyvíjí, velmi dynamicky v celé Evropské unii ve všech členských státech. Například, když hovoříme o Dunaji či o veškeré další infrastruktuře, jsme si vědomi toho, že pokud pečujeme o, o infrastrukturu, tak dosahujeme pozitivních výsledků i v dalších ekonomických sektorech. Z tohoto důvodu nezapomínáme na podporu cestovního ruchu. Na mezinárodní úrovni je třeba, aby abychom uznávali hodnoty členských států, neboť naše evropská rodina je nejkrásnější. Proto podpoříme veškeré projekty, které zhodnocují naše hodnoty a také veškeré projekty, které přispívají k rozvoji infrastruktury a cestovního ruchu obecně. To je otázka, která mi velice leží na srdci. A další věc, co se týká eurovinety, na to byl rovněž položen dotaz. Během druhé poloviny našeho mandátu to bude až tady v době, kdy Evropský parlament nebude zasedat, se vrátíme k tomuto návrhu směrnice, neboť i nám jde o to, abychom postoupili v této věci a tak se přiblížili možné dohodě. S vaším dovolením bych ráda hovořila více o železnici. A vy jste tady nadnesli problém, který se týká no, Rumunska, tady opět hovořím sobě členka rumunské vlády. Ne, nejde o to, přestat používat celé kilometry železniční sítě. Vůbec ne. My jsme my nyní ve fázi hodnocení naší železniční sítě jakožto celku a na základě této hodnotící studie uvidíme, jaká opatření je třeba přijmout. Ale komise samozřejmě právě schválila jeden velký projekt pro Rumunsko. E, je to železniční síť, trasa, která má být e, postavena. Je to projekt v hodnotě asi 1 miliarda eur a mohu vám zajistit, že železniční trasy jsou eh, infrastrukturou, která je pro nás prioritní, protože eh, mnohem méně znečišťuje životní prostředí než ostatní typy dopravy a to si myslím platí pro celou Evropu. Poslední Eh, otázka ta se týkala bezpečnosti na silnicích. Byla to otázka paní Tapardel a paní Ajuto, jak se k tomu budeme stavit během našeho mandátu. Pro nás je to prioritou, je to na prvním místě. Tady budeme pokračovat v úsilí, které již zahájilo rakouské předsednictví, tak abychom zlepšili legislativní rámec v tomto sektoru a udělíme vše, co je v našich silách, abychom dosáhli dohody s parlamentem, bychom mohli uzavřít toto téma ještě během našeho předsednictví a rumunské předsednictví plánuje tři trialogy s parlamentem. Ten první se bude konat již zítra. Přeje se, přejeme si realistickým způsobem vyřešit eh, ty rozdíly v názorech a také rozdíly mezi vaším textem a všeobecnými pokyny Eh, rady. To se zejména týkalo systému signalizace. Naše předsednictví se maximálně vynasnaží, aby efektivně zpracovalo všechny eh, tyto návrhy, které patří do důležitého odvětví dopravy. Já vás o tom ujišťuji a děkuji vám. Merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát, paní ministrini. Doufám, že budeme mít příležitost se s vámi pravidelně setkávat během trialogu a také eh, i na neformálních zkouškách celkem eh, se všemi ministry, neboť, jak jste řekla, sektor dopravy je skutečně na takové v té konečné cílové rovince před volbami a doufám, že tedy budeme schopni ještě během tohoto volebního období velmi pokročit v našem dopravním sektoru. Já vám děkuji mnohokrát, eh, brzy nashledanou a doufám, že ehm, se s vámi eh, v brzké době opět shledáme zde na výboru TRAN, tak abychom mohli pokročit ve všech důležitých tématech.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 Mes chers collègues, <coughs> le dernier... Milí kolegové, poslední bod na pořadu jednání, které se týká prezentace ze strany komise aktu v přenesené pravomosti, které se týká drone, dronů v otevřené kategorii. Tento bod je odložen, neboť pan Marinescu zde není, ani zástupce Evropské komise a z tohoto důvodu odložíme tento bod na naši příští schůzi, která se bude konat 29. ledna, to znamená přímo přesně za týden a všem mám přeji krásné odpoledne. Pane Vim Kampe, rychle prosím. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za flexibilitu je tu ještě problém s eh, pořadem jednání. Eh, Marinesku mě požádal, aby komise ty poslední texty eh, aktů přenesené pravomoci a také i přílohy, aby to bylo odesláno výboru TRAN, tak abychom v úterý poledne mohli o tomto diskutovat. Víte, že pan Marinescu eh, dokáže číst velice rychle, to už prokázal. Při překladech eh, k balíčku mobility 1, eh, překladům a Tady ještě máme jeden dokument, na harmonizace předpisů. Možná byste to mohli předat komisi. Tuto žádost. Děkuji. Ano, pane Vim van de Kampe, učiníme tak dnes odpoledne sekretář začne e-mail a dopis Evropské komisi tak, abychom měli veškeré dokumenty pro to, abychom mohli 29. mít řádnou rozpravu. Děkuji mnohokrát a tímto ukončuji dnešní schůzi.